Dobré ráno, dámy a pánové. Opět, nyní už jsme se eh, všichni sešli, my, kteří jsme se rozhodli zúčastnit se tohoto velmi důležitého a e, příjemného setkání, protože jakékoliv setkání se členy výboru Koter je pro nás příjemné. E, především e, vítám zde členy výboru regionů v parlamentu, děkuji za jejich účast a děkuji také kolegům z výboru Regi. Skutečně si vážíme příležitosti diskutovat s vámi o sedmé eh, zprávě o soudržnosti společno, společně s našimi kolegy z výboru regionu. Chtěla bych přivítat pana Osvalda a současně mu poblahopřát ke zvolení předsedou výboru Koter a doufám, že budeme moci eh, pokračovat ve spolupráci, protože máme eh, dobrou zkušenost a mm, doufám, že budeme moci eh, ve stejných intencích postupovat. A děkujeme také paní komisařce Kretu. Je to pro nás čest, že jste zde. Bylo dneska obtížné dostat se do parlamentu, asi pro nás, pro všechny. Nicméně s radostí si vás vyslechneme, eh, zejména eh, vaše informace k eh, sedmé zprávě o soudržnosti, vaše nejenom informace, ale také váš názor na to a vaše poselství, které chcete sdělit našim členům a členům výboru Koter. V úvodu jsem slíbila, že zkrátím svou prezentaci, že ji zestručním, eh, protože mám za to, že je mnohem důležitější naslouchat paní komisařce. Eh, jediné sdělení z mé strany je to, že my z výboru REGI jsme nyní velmi koncentrovaní a ambiciozní, eh, pokud jde o práci pro budoucnost politiky soudržnosti. Snažíme se pokrýt a zpracovat všechny aspekty budoucí politiky soudržnosti, včetně e, jednotlivých e, iniciativních zpráv a zpráv o e, provádění. My jsme již naši vizi o budoucnosti této politiky publikovali a jsme připraveni pokračovat zprávou eh, sedmé zprávy o soudržnosti a na každém ze zasedání projednáváme důležitá témata a snažíme se shodnout se na těch důležitých tezích eh, k budoucnosti. Eh, shodli jsme se také, že budeme muset eh, co nejlépe eh, změnit politiku soudržnosti a využít, využít veškerých eh, zkušeností, které dosud máme, abychom skutečně zaměřili politiku soudržnosti na potřeby evropských občan, občanů, tak jak jsme to i včera na zahájení sdělili. Potřeby občanů by měly být centrem naší pozornosti a musíme řešit všechny výzvy a upravit všechna řešení eh, tak, aby uspokojovala potřeby občanů. A domníváme se také, že eh, těsná spolupráce mezi politikou soudržnosti a ostatními politikami EU e, je skutečně nezbytná. Musí to být jaká, jaksi dobrý mix, e, včetně politiky inovace, sociální politiky, vzdělávání, obchodu, e, rozvoje, včetně regionálního rozvoje. Je velmi důležité, pro naši budoucnost, aby politika soudržnosti byla flexibilní a tedy e, přátelská k potřebám e, občanům a také, aby odpovídala potřebám Evropské unie, která čelí dalším novým výzvám. My musíme také politiku soudržnosti otevřít stávajícím výzvám Evropské unie, to znamená migrační krizi, a samozřejmě také živelním pohromám, všem mm, problémům mm, klimatických změn, e, ekonomickým problémům, problémům růstu, rozvoje zaměstnanosti, vysoké míře nezaměstnanosti v některých regionech. To vše jsou výzvy a politika soudržnosti má e, schopnost a také potenciál e, se všem těmto výzvám postavit. Takový to je náš přístup a proto bude zajímavé a důležité vyslechnout si i e, názor e, výboru regionu a samozřejmě názor paní komisařky k sedmé zprávě o soudržnosti. Na tomto místě bych skončila, ačkoliv bych mohla ještě dlouze mluvit dále. A dávám nyní slovo panu Osvaldovi, aby pokračoval. Dobré ráno, dámy a pánové. Já mám sice projev připraven, ale eh, nemám k dispozici své brýle, takže máte štěstí Mohu pouze konstatovat, že e, se shoduji s paní Michailovou ve všem, co uvedla a e, jsme zde, abychom si vyslechli paní komisařku a také e, kvůli tomuto důležitému dokumentu. Chci poděkovat paní Michajlové a panu Kataneovi, bývalému eh, předsedovi eh, komise Koter, bych chtěl poděkovat. Doufám, že budeme moci pokračovat v dobré práci. Eh, myslím, že je skvělé, že jsme se mohli zde sejít a je nutno nyní vše rychle rozběhnout. Nařízení by mělo být hotovo za 8 měsíců a na to se musíme zaměřit. Eh, rád bych také pozdravil pana Spiridona a představil ho, je to můj první zástupce. Eh, takže na tomto místě bych eh, také skončil, protože zde nejste kvůli mně, ale kvůli této dámě vedle mě. Děkuji vám. Pane Osvalde, a nyní uděluji slovo paní komisařce Krecu, srdečně ji vítám a prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, členové výboru Koter, dobré ráno. Jsem velmi ráda, že zde mohu dnes být a děkuji za pozvání eh, k tomuto tradičnímu společnému zasedání výboru Regi a Koter v rámci Evropského týdne regionu a měst. Jak známo, včera jsme eh, vydali tento vele důležitý dokument, sedmá zpráva o soudržnosti, eh, který, myslím, skutečně splňuje požadavky, totiž eh, referuje o tom, jak se politika soudržnosti rozvíjela v minulém období v jednotlivých oblastech a Myslím, že nám eh, tato sedma zpráva o soudržnosti eh, dává mnoho podnětů k přemýšlení. Jak paní předsedkyně již předeslala, mm, dnes je důležitější než kdykoliv jindy diskutovat o těchto tématech, protože vstupujeme do závěrečné fáze přípravy eh, evropského rozpočtu. Jak známo, pan předseda Juncker již avizoval, že první návrh Eh, příštího víceletého finančního období bude parlamentu předložen eh, v květnu, takže máme, myslím, před sebou osm tvrdých měsíců vyjednávání. Debatu jsme eh, zahájili s Evropským parlamentem, komisí, s výborem regionu a máme za to, že bychom nejdříve měli rozhodnout, co je nutno učinit a teprve poté diskutovat o tom, jak to učinit a kolik eh, finančních prostředků eh, je na to nutno vyčlenit. Takže za prvé, co eh, je nutno udělat. Všichni víme, že máme důvody k optimismu, protože evropské hospodářství opět roste a vytváří pracovní místa, ale určité obavy, eh, které eh, se projevovaly eh, v, loňským, v loňském roce v důsledku ekonomické krize, migrační krize, klimatickým změnám nezmizely a promítly se do životu občanů a také do volebních výsledků napříč kontinentem a také e, zaznamenáváme určitou míru netolerantnosti a e, uzavřenosti e, v postojích lidí a myslím, že je nutno proto podpořit solidaritu a skutečně ji oživit, tu solidaritu, která drží Evropskou unii pohromadě. Musíme tedy vycházet z toho, co nám eh, tato zpráva o soudržnosti hovoří. Velká část obyvatelstva se eh, cítí být ehm, osamocená, ehm, zanedbaná navzdory eh, tomu, že poprvé máme ehm, vysokou nebo nejvyšší míru nezaměstnanosti za posledních deset let a dobré ekonomické výsledky. Musíme pochopit, že to neplatí pro všechny občany a regiony. Máme regiony, které mají ještě nižší úroveň než eh, úroveň zaměstnanosti asi než před krizi a musíme také eh, chápat tyto eh, rozdíly ve společnosti, musíme je řešit a je velmi důležité vzít v potaz tyto regionální a lokální dimenze, protože v mnoha regionech jsou lidé chudší, než byli před eh, krizí. Bohužel v mnoha evropských regionech eh, lidé nemají možnost eh, vykonávat slušná zaměstnání, protože tam není dost pracovních příležitostí. A To platí nejvíce pro takzvané regiony v přechodu, které stagnují a neumějí se vyrovnat s průmyslovými změnami. Takže na venkově, ale i e, ve městech e, lidé hledají e, lepší příležitosti, usilují o lepší život a mnoho regionů čelí úpadku průmyslu, průmyslové činnosti, nezaměstnanosti a tak dále. A proto musíme víc než kdykoliv jindy bojovat proti těmto rozdílům ve společnosti. Musíme zajistit, aby každý Evropan měl přístup ke stejným příležitostem bez ohledu na to, kde žije. A proto jsem víc než kdy jindy přesvědčena, že politika soudržnosti musí nadále podporovat skutečnou soudržnost, která je nezbytná a e, musíme také e, podporovat sociální inkluzi a rovné příležitosti ve všech regionech, tedy sociální dimenzi Eh, po mém soudu potřebujeme více Evropy a to všude. Jakým směrem by se politika soudržnosti měla ubírat v době, kdy Evropská unie musí řešit nové priority a dostat jim? Také čelíme určité kritiky, kritice této politiky politiky, eh, protože se údajně pomalu rozbíhá. To si údajně se rozbíhá pomalu eh, a mm, toto musíme vzít na zřetel a eh, změnit to a musíme také eh, se snažit o to, aby místní, regionální, národní orgány přispívaly k této politice zejména pokud jde o provádění eh, této politiky, tak je to eh, stoprocentně příslušností členských států. Myslím, že je důležité se také seriózně zabývat výsledky eh, politiky soudržnosti, které nejsou vždy správně vykládány. Tato Čísla ale ukazují, že politika soudržnosti funguje navzdory eh, veškeré kritice a to proto, že eh, vytváří eh, konvergence a má makroekonomické dopady. Funguje také proto, že splňuje příslip Evropské unie, to znamená zajišťuje evropským občanům přístup k základním službám, pitné vodě, širokopásmové technologii, dopravě, Ehm, eh, školství, ehm, zdravotnictví a to proto, že čerpá z místních eh, znalostí, které pak přetavuje do eh, relevantních projektů. Snažíme se také svádět dohromady občanskou společnost, soukromé podniky a ehm, je to podle mě důkaz toho, co vše Evropská unie pro své občany dělá. Samozřejmě dokonalí nejsme, stále je co zlepšovat. My jsme o tom diskutovali a přemýšleli eh, dlouhé měsíce a nyní je eh, na čase, abychom předložili konkrétní představy eh, reformě politiky soudržnosti. Naším cílem společným je tuto politiku zreformovat co nejlepším možným způsobem, zejména pro uživatele, pro populaci. Vidím tady čtyři hlavní pilíře pro eh, politiku soudržnosti budoucnosti. První pilíř se týká důvěry a včera jsme měli tu zahajovací ceremonii, tam se hodně hovořilo o důvěře a někdy i nedostatku důvěry mezi občany, institucemi a politiky. Sdílené eh, řízení znamená také sdílení odpovědností, ale také sdílená důvěra. Jak víte, na období 2014 až 2020 jsme stanovili určité postupy pro identifikaci řídících a kontrolních systémů s cílem zajistit solidní rámec pro vzájemnou důvěru. A nyní tedy existuje tento rámec pro vyšší zajištění a já se domnívám, že to stávající zajišťování by mělo e, zůstat beze změn, tak aby e, provádění mohlo se rozběhnout od prvního dne. Eh, důvěra znamená také eh, i silnou identifikaci s jednotlivými projekty od eh, prvopočátku. Měli bychom se navrátit na úroveň národního spolufinancování, které lépe obráží roli a odpovědnost za národní rozpočty a za naplňování politiky soudržnosti spolu s Evropskou unii. Dále náklady za projekty a předkládání e, faktur je také důležité. Na tento systém se musíme zaměřit, protože platby nevycházejí z faktur, ale spíše z naplnění jednotlivých podmínek. Určitě existují oblasti jako inovace nebo energetická účinnost, kdy, e, kde by to mělo být možné. Druhý pilíř se týká výkonu nebo výkonnosti Eh, eh, nevíme zatím, jakým směrem eh, nebo jak vyústí jednání o Brexitu. Nevíme také, jak jednotlivé členské státy budou chtít zaplnit případné mezery, jak se vyrovnáme s výzvami. Měli bychom se proto zaměřit více na výsledky, na výkonnost. Zde jsme zaznamenali již značného pokroku zejména pokud jde o výkonnostní rámec a také pro otázku podmíněnosti, eh, na které také pracoval Evropský parlament jako spoluzákonodárce. Myslím, že bychom měli jít ještě Eh, o krok dále a diskutovat o tom, jak vynaložit finanční prostředky. Já myslím, že politika soudržnosti by se měla zaměřit na méně oblastí politiky než v současné eh, době, aby se tak zefektivnila a aby se naše politika více eh, zviditelnila. Například je nutno přehodnotit seznam jednotlivých témat a sektoru. Také musíme uvažovat o podpoře e, strukturální reformě veřejné investice budou v rámci soudržnosti e, účinnější, když e, bude dobře fungovat řídící a kontrolní rámec. My chceme poskytnout tedy pozitivní podbídky pro politiku soudržnosti a pokračovat v tom budeme ještě muset uvažovat, jak tento pobídkový systém nastavit eh, v rámci politiky soudržnosti. Je ale eh, eh, nabídlední, že musíme vytvořit propojení mezi politikou soudržnosti a strukturálními reformami. Dále je nutno prohloubit ekonomickou a měnovou unii. E, o tom se tedy také diskutuje a ráda si vyslechnu k tomu vaše názory. A nakonec myslím, že musíme odstranit všechny ty mechanismy, které přispívají k e, prodlevám v implementaci během tohoto programovacího období a které e, také brzdí nebo hatí rozpočtovou kázeň. Takže místo třech let bychom eh, eh, měli eh, vzít v potaz pouze dvouleté období, abychom neplýtvali časem. Třetí pilíř se týká pružnosti. Dobře víte, že během těchto tří let jsme čelili celé řadě neočekávaných událostí, počínaje přírodními pohromami, zemětřesením v Itálii, a dalšími případy, například případem podniku Caterpillar. A tedy to znamená, že evropské regiony mohou eh, čelit eh, nečekaným výzvám, například i silnému náporu uprchlíků a podobně. Takže nyní víme, že priority máme pevně stanovené na sedm let a přizpůsobovat potom politiku k tomu je velmi obtížné i politicky. Jedno řešení by bylo vyčlenit část alokací na soudržnost, které budou aktivovány v případě, že se objeví výzvy na základě určitého mechanismu rychlé reakce. A tak se ta politika soudržnosti stane pružnější aniž by to mělo eh, příliš hluboké rozpočtové dopady. Takže eh, je zapotřebí určitého eh, regulačního balíčku a to mm, mě přivádí ke čtvrtému pilíři, to je zjednodušení, což bylo vlastně mým cílem od prvopočátku. Těším se, že Evropský parlament přijme nařízení Omnibus, Omnibus a doufáme, že od 1. ledna budou tedy příjemci moci využívat Eh, tohoto nového opatření nebo nových opatření v rámci omnibusu, například zjednodušené konstrukce, eh, dále ehm, zjednodušení eh, přesunu fondu mezi FC a ESIF a ehm, další ehm, tedy příležitosti. Doufáme, že v tomto ohledu dospějeme ke shodě co nejdříve. Po mém soudu potřebujeme tedy jednotnou eh, sadu pravidel eh, vedoucích ke zjednodušení tak, aby podobné projekty se řídily podobnými eh, pravidly. Víte, že máme celou řadu konkrétních projektů, zejména pokud jde například o širokopásmovou technologii, která spadá do zemědělského fondu ehm, a, a ehm, tady tedy není ehm, zabudována velká míra pružnosti. E, proto je nutno e, zavést ještě specifická pravidla, které umožní e, větší míru pružnosti. Musíme být ambiciozní, mít například jeden fond pro teritoriální uh, ekonomický rozvoj a to by mohlo usnadnit koordinaci jednotlivých eh, finančních zdrojů. A to tež platí pro audit. Jak známo, čelíme mnohdy situacím, kdy eh, příjemci věnují více času auditorské činnosti než implementaci. A není nezvyklé, že uživatelé eh, musí eh, zadávat eh, více auditů u více institucí. Myslím, že je na čase s tím skoncovat zvláště když audity potvrzují, že v mnoha případech nebo drtivé většině případů je vše v pořádku. Takže měli bychom přijmout princip jednoho auditu Eh, a to usnadní práci těch, kteří den co den naplňují tuto politiku životem napříč eh, naším kontinentem. A eh, je mi velmi líto, když vidím v řadě zemí mladé lidi, kteří mi říkají, že rezignují na využívání našich fondů, protože procesy jsou příliš zdlouhavé, příliš byrokratické a proto se domnívám, že eh, důvěra flexibilita, výkonnost a zjednodušení eh, jsou těmi hlavními klíči k úspěšnosti naší politiky. Myslím, že těsná spolupráce s Evropským parlamentem, Koterem, nevládními organizacemi a tak dále ehm, vyústí eh, eh, v silnější a těsnější Evropskou unii, eh, která skutečně bude schopna dostat těm našim hodnotám, zakládajícím hodnotám Evropské unie. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji, paní komisařko. Děkuji za velmi inspirativní vystoupení, které vyvolá řadu otázek a komentářů. Jak dobře víte, máme s tím už určité zkušenosti a dnes zahájíme takto výměnu názoru. Budeme se střídat. Členové Koteru a členové výboru Regim Evropského parlamentu. Nejdříve začnu koordinátory z výboru Regi. Dávám slovo panu Fan Nistelrojovi. Máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát za tuto možnost, která je společná. Týden měst a regionů, který byl zahájen včera, a aliance, která podporuje tyto politiky a vyvíjení politického tlaku na to, co nastane v této diskusi. A pokud máte základní pocit z eh, práce naší skupiny a z výboru regi, je třeba jednat a nečekat. Musíme jednat, musíme se zaměřit na výsledky zprávy Vestfala. Musíme být velmi konkrétnější v našich cílech. Sedmá zpráva o soudržnosti nám dává větší informace o výkonnosti, ale otázka je, nakolik to přímo ovlivňuje naši hlavní orientaci, kterou máme na papíře jako výborek. Já ten dojem nemám. Já nemám pocit na první pohled, že sedmá zpráva o soudržnosti je jako šestá zpráva o služnosti a ty zprávy předtím, protože ty přicházely ve chvíli, kdy finanční rámec byl víceméně vyjasněný, zveřejněný a bylo možné už zapracovat nová opatření. A tady jdeme hlouběji, víme toho více, ale nevíme, kam, jak bude vypadat eh, městský program, urbání program. A parlament je v situaci, že třeba přemýšlet o dalších osmi měsících. Budeme čekat, budeme opakovat eh, to, co už tu bylo, anebo řekneme, jaká je naše orientace a kde se chceme na řízení dotknout. Protože parlament je připraven se zabývat návrhy z tohoto dokumentu na stránce 15 16, 17, tam vidíte celou řadu návrhů, které vlastně přicházejí z toho eh, podkladového materiálu. A nejsou to nové náměty z oblasti soudržnosti. Tedy eh, parlament a spolu s ním výbor regionu by si měl stanovit tempo. Existují zásadní otázky pro politiku soudržnosti eh, z, z důvodu mín, nízké absorpce některé otázky jsou nezodpořeny. Máme výkonovou rezervu 21 milionů, ta, ta pořád existuje a země, které nečerpaly, mohou převzít urychleně tyto prostředky, jak bylo ve zprávě paní Westphal, a nebo budeme čekat a budeme čekat na poslední zemi a potom je možné říci, že to je vlastně v rukou členských států. Ano, je to pravda. Máme nařízení, které má 400 stránek, 2000 stránek celkem, co se týče vysvětlujících dokumentů. A členské státy k tomu pro příjemci přidají 2000 stránek. Jak to postupujeme? Ti, kteří z toho vytváří velký zmatek, by neměli být odměněni. A proto se podívat na N plus 3. Tři roky po rozhodnutí je možné to naplňovat. Pane Bože, my potřebujeme investovat teď do měst. Máme velké zkušenosti v jednotlivých oblastech. To se týká jak znalostí, společnost internetu, konektivita, doprava, sociální aspekty, aspekty životního prostředí. Měli bychom dospět k systému, který nám to nám nedá výsledky za sedm let, ale rychleji, a já souhlasím s vaší myšlenkou. Ponechme si více prostředků v evropských, na evropské úrovni a podívejme se, jak, to, jak fungoval třeba CEF v, z hlediska politiky soudržnosti, ale vyvíjejme tlak na členské státy. Pokud to nevyužijete, tak o to přijdete. To je normální. A nebo to nebudeme doplňovat. Proč, proč bychom takto postupovat měli s prostředky daňových poplatníků? Nemůžeme čekat. Parlament nebude čekat na další rok. A já nemám pocit, že by to v té zprávě bylo ze strany parlamentu. Děkuji mnohokrát. A ještě jedna věc. To je první poznámka z mé strany. My jsme měli koordinátory včera, my jsme mohli hovořit o tempu, o rychlosti. Pan Žalo, francouzský kolega, který se zabýval sednou zprávou o soudržnosti, ve výboru Regi, tak ten o tom také mluvit. Děkuji, děkuji mnohokrát, panu Svalde. Děkuji. Jedna poznámka, protože se snažím maximální stručnost na začátku. Máme dvě zprávy a dva zpravodaje, kteří jsou zde přítomní. Týká se to budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 a také zjednoduší, zjednodušení. Ty zprávy jsou v prostoru od dveří a není eh, náš koordinátor EPP, pan Žagár. Děkuji za udělení slova. Paní komisařko, milí kolegové, ze sedmé zprávy o soudržnosti je zřejmé, že ekonomické oživení probíhá v Evropě. Narůstá HDP i zaměstnanost. Regionální rozdíly klesají. Avšak ne všude. A otázkou je, zda se to děje dostatečně. Přicházím ze Slovenska a mohu říci, že naši občané mají obavy, pokud jde o budoucnost, zejména v méně rozvinutých oblastech a svým způsobem se cítí ohroženi. Takže teď je ta pravá chvíle hovořit o politice soudržnosti, budoucnosti, nad rámec roku 2020. A podle mého názoru potřebujeme efektivnější politiku soudržnosti, opírající se o větší flexibilitu, zjednodušení, subsidiaritu. A e, opět to musím zmínit také solidaritu. Politická vize výboru regionu byla vyjádřena ve stanovisku Michaela Schneidera v letošním roce. A bez ohledu na výzvy, kterým čelí Evropská unie, musíme vzít eh, v úvahu skutečnost, že také musíme mluvit o finančním rámci, který bude podpírat eh, politiku soudržnosti ve stejné míře, jako je tomu teď. Ty projekty odrážejí potřeby našich občanů. A v neposlední řadě to znamená, že občané mohou pocitovat eh, touto cestou čeho se ta Evropská unie vlastně týká, o čem to celé je. Já podporuji koordinaci a alianci pro soudržnost. Jsem pro politiku soudržnosti, která by byla jednou ze základních politik Evropské unie. Zvláštní poděkování náleží všem, kteří se podílejí na této politice. Vám, paní Kretu, pane komisaři Ettingre, také vám patří dík. A všem europoslancům. Nakonec dovolte mi přivítat a poděkovat bulharské předsednictví za akci, která se konala v Sofii v roce 2008. Děkujeme za toto pozvání a je potřeba, abychom více hovořili o významu eh, této politiky. Pan Kocolíno za SAD. Eh, děkuji. Já bych rád vyslovil pár prvních úvah. Zpráva byla předložena včera a také proběhla první eh, rozprava. A já bych rád eh, řekl pár všeobecných eh, poznámek. Já si myslím, že postupně už překonáváme jednu z nejakutnějších a nejhorších hospodářských a sociálních krizí, které kdy v Evropě byly v moderní historii a je určitě dobré Ehm, se mm, podívat také na jakýsi přeskum politiky soudržnosti v tom smyslu, nakolik se osvědčila v posledních letech. Zdali rozdíly mezi regionálními systémy se podařilo odbourat, anebo že e, zda, zdali naopak se ještě rozrostly během tohoto cyklu. A ukazuje se, že krize eh, měla velmi rozdílné dopady a byla také rozdílným způsobem překonána. Jsou velké rozdíly mezi severem a jihem a východem a západem. Ehm, o to více máme důvodu k tomu, abychom posílili politiku územní soudržnosti, proto aby všechny regiony Evropy byly do ní zapojeny a aby eh, všechny vedly takovou politiku územní soudržnosti, která Eh, obhájí svůj, svou existenci a eh, přispěje ke konvergenci mezi regiony. Mm, to bychom měli mít neustále na paměti, to bychom měli stále opakovat a měli bychom eh, posílit i motivaci k tomu, aby mm, politika soudržnosti byla finančně i politicky podpořena, protože má opravdu zcela zásadní význam pro Evropu. A jinak uh, mohu jen podpořit to, co řekl uh, pan van Nistleroy. Uh, eh, máme teď 8 měsíců času do předložení programu reformy politiky územní soudržnosti a e, víceletého, nového víceletého e, finančního rámce. Jak těch 8 měsíců využít? E, kterou práci odvést? Jakou práci musíme odvést ve spolupráci s kolegy z ostatních institucí, rady nebo komise pro politiku územní soudržnosti výboru regionu? Jak, jakou práci odvést tak, aby měla co nejkvalitnější konkrétnější dopady, například na schopnost absorpce. E, to je jedna z důležitých otázek, kterým bychom se měli společně e, s kolegy z komise Koter věnovat, které překážky e, doposud byly v cestě absorpci a jaké eh, zdali nová eh, evropská nařízení eh, na období 2014 ehm, až 2020 něco zkomplikovala. Například i fakt, pakt stability a růstu, který je někdy těžko slučitelný s investicemi nebo administrativní aparát. Třeba je nutné jej zreformovat. Co se týče absorpční schopnosti, se ptám, zdali zdali eh, tady nejsou další faktory, na které bychom se měli zaměřovat. Eh, nejenom na eh, politiku soudržnosti, možná i na další věci se musíme zaměřit v těch příštích osmi měsících. Nás celá, musíme pojmenovat specifická témata, která stěžují absorpci. A v, právě v určitých regionech a městech eh, je situace horší než v ostatních. Které jsou to faktory, eh, které eh, přispívají k úspěšnosti politiky soudržnosti? Já jsem proto, abychom se na tyto aspekty zaměřili ehm, více. Já už samozřejmě budu končit, ale ještě dvě věci. Jednak vztahy ehm, nebo jaksi propojení s evropským semestrem. E, je jasné, že my máme sedmileté programové období a proto e, nemůžeme každých šest měsíců eh, je prověřovat kvůli evropskému semestru. Čili musí tady eh, být jasný vztah mezi hospodářsko-politickým eh, řízením a politikou územní soudržnosti. Týká se to zejména znovu zařazení veřejných investic a strukturální zprávy. A pak můžeme evropský semestr vlastně považovat spíše za podpůrný faktor faktor eh, tohoto pravidelného eh, přeskumu. A potom makrokondicionalita. Ta je opravdu neproveditelná. Je to velká zátěž eh, a já doufám, že v nových nařízeních se už nebude objevovat. Tato věc podle mého názoru je i teoreticky nebo byla teoreticky chybným přístupem. A v I v praxi se potom právě ukázalo ve Španělsku a v Portugalsku, že eh, tato kritéria nelze používat. A já jsem proto, abychom měli jednotný fond. Eh, to si myslím, že je ten správný reformní přístup v zájmu zjednodušení a to bych rád ještě jednou zdůraznil, protože Takovým způsobem bychom eh, vytvořili eh, podmínky pro výhodné podmínky pro přestup eh, mezi jednou a druhou fází. Takže těch 8 měsíců společné práce je teď před námi a my potřebujeme a musíme nabídnout občanům Evropy politiku územní soudržnosti. Děkuji. Budu velmi stručný. Sedmá zpráva o soudržnosti uvádí to, co si pře Evropská komise a co bychom si asi všichni přáli. To je, že politika soudržnosti funguje. Ano, pokud měříte ukazatele, jako je nezaměstnanost, HDP eh, na hlavu, politika soudržnosti funguje v těchto měřících. A zajímavou otázkou pro mě je, jak by Evropa vypadala, kdybychom neměli první, druhou, třetí až sedmou zprávu soudržnosti. A myslím, že když nad tím zamyslíme, tak odpověď na tu otázku je, že by Evropa vypadala velmi odlišně oproti tomu, jak vypadá dnes v roce 2017. A opět eh, s přihlednutím k tomu, jak funguje politika soudržnosti. A myslím však, že tady asi nerozumíme zcela tomu, že územní aspekty politiky soudržnosti nejsou dostatečně eh, rozpracovány v kapitolách 7. zprávy svatožnosti není podrobná analýza územních výzev. A to je pro mě politování hodné. Politika svatožnosti je právě to. Je to politika. A je tady důležité to, co je vlastně za tou politikou. Důležité je finan- nástroj financování, který uh, vlastně umožňuje naplnění této politiky. A nemyslím tím pouze Evropskou unii, nástroje Evropské unie. Pokud máme řešit územní aspekty soudržnosti, musíme se tím zabývat z hlediska evropského, regionálního, národního, lokálního a také z hlediska soukromého a veřejného. A tady směřuji k tomu, že integrovaný územní aspekt politiky soudržnosti je věc, která potřebuje větší důraz, než je tomu dnes. Politika soudržnosti funguje, ale musíme jí poskytnout teritoriální rozměr, územní rozměr, který teď nemá, a také integrovaný rozměr. A to také se zatím neděje. Děkuji dalším řečníkem za regi, paní Tomašič. Děkuji vám, paní předsedající. Vážená paní komisařka Krecu, eh, já jsem velmi mm, poctivě naslouchala eh, vašemu projevu a podporuji vaši zprávu, zejména do, co se týče druhého pilíře, eh, protože já si myslím, že Eh, nastanou eh, vyšší výdaje a že tím eh, vytvoříme nový základ pro hospodářství. Strukturální reforma je velmi důležitá. Vy jste samo, sama říkala, že se o ní právě diskutuje a že se na ní pracuje. Ale mě zajímají detaily strukturální, strukturální reformy, protože pokaždé, když se o ní mluví, tak, se, tak kladu stejnou otázku. Můžete nám dát bližší přesnější údaje? Zakoter, ehm, paní Moneger. Děkuji vám, pane předsedo. E, tato zpráva je předkládána opravdu v pravý čas, protože vytváří základ pro politiku soudržnosti a její budoucnost. Já jsem podporuji pana eh, Van Nistelrooye a jeho názor, že nyní musíme jednat a to rychle. A zároveň musíme eh, říci, eh, že mnoho zpráv poukazuje na to, že politika územní soudržnosti musí přinášet konkrétní výsledky a už je přináší, ale těch výsledků musí být ještě více. A to nejen v oblasti územní soudržnosti, ale i v, musí představovat určitou přidanou hodnotu. Eh, Albert Bor eh, předložil otázku, kterou už jsme tu slyšeli. Jak můžeme eh, více zohledňovat geografický aspekt? Ve Švédsku například jsme nadefinovali různé oblasti v jednotlivých regionech, například snížení nezaměstnanosti, boj proti kriminalitě a tak dále. To jsou všechno aspekty, na které se zaměřujeme, máme k ním statistiky a e, lidé u nás stárnou. E, to všechno jsou věci, ke kterým potřebujeme informace a potřebujeme e, si jasně uvědomit, jaké výzvy stojí před námi v Evropě. Tady bychom se mohli lépe koordinovat. Na první pohled to sice vypadá dobře, ale zároveň vidíme, že také vidíme, jaký vývoj už proběhl, ale musíme se zabývat novými strategiemi pro evropské regiony regiony, musíme si klást cíle eh, i v oblasti udržitelného rozvoje, eh, musíme čelit výzvám, které vidíme před sebou. Eh, jedna věc je jasná a to je, vyplývá i z mm, předložené zprávy zcela jasně. A sice to, že poprvé jsme v takové situaci, že máme stále více chudých lidí v Evropě. Eh, přibývá chudých lidí, mění se demografická struktura Evropy a to je obrovská výzva, které se musíme postavit. Musíme eh, mít v Evropě stále více lidí, kteří, se, kteří budou pracovat eh, nebo starat se o stárnoucí populaci. Ženy Mm, eh, stále více žen je na trhu práce, ale eh, kromě toho tady máme například otázky migrace, to je další věc, kterou se musíme zabývat. Žadatelé o azyl, musíme se starat o jejich integraci do naší společnosti. Eh, ve zprávě se eh, demografický vývoj také zmiňuje a otázka je, jak můžeme například starší obyvatelstvo lépe eh, zapojit. Eh, další otázky jsou otázky infrastruktury, širokopásmového připojení a zase i toto z hlediska starší generace. Veřejná doprava například, to je další další důležitý aspekt eh, i v souvislosti s demografickým vývojem. Eh, já si myslím, že eh, v Evropě můžeme ještě posílit růst. Děkuji. Van Miltenberg. Nyní pan Van Miltenberg. Děkuji, paní předsedkyně. Milá komisařko, je vždy potěšením, když navštívíte náš výbor a je to o to větší radost, když jsou tu další zástupci eh, institucí z celé Evropy, z výboru regionu, eh, jeho zástupci a musím se omluvit za to, že jsem přišel pozdě. A přišel jsem o váš úvod, ale byl jsem právě informoval o nové koaliční dohodě v Nizozemsku a mám velk, velkou radost z, toho, z této dohody, ale víte o konkurenci mezi Belgií a Nizozemskem. A my se, nám se nepovedlo překonat rekord v utváření vládní koalice, kterou, který drží Belgie. Není pokud jde o politiku soudržnosti, vraťme se k vážným zájitostem. Sedmá zpráva o soudržnosti. Jsem velmi rád, že oproti šesté zprávě se více soustředujete na téma překonání překážek v, přes evropské hranice. Větší důraz na Interreg, já jsem velký zastánce a skupina ALDE obecně prosazuje význam Interregu také pro budoucnost. Umožňuje to více investic a také vytvoření eh, absentujících dopravních spojení, sdílené výzkumné kapacity a to jsme již zapracovali do zprávy Westfál a jde také o možnosti spolufinancování a investic do nástupce programu Interreg Europe. Výzkum, klimatické změny neznají hranice, to vše řešíme napříč Evropou. Týká se to investic do lidí, protože je třeba zdůraznit význam Interregu, přezraniční spolupráci, také když se to týká z, z větší přezraniční mobility v pohraničních oblastech. Takže jsem rád, že je tu větší důraz na toto téma. Druhé téma, Ehm, městský rozměr evropských politik. Máme nyní eh, inovativní eh, akce pro města a jsme rádi, že tento novátorský program byl prodloužen o jeden rok a umožňuje různé projekty v terénu v našich městech. A to se týká zejména růstu a pracovních míst. Takže kontinuita by měla být zajištěna po roce 2020 a nemyslím, že bychom to měli eh, rozšířit do všech programů, ale měli bychom eh, umožnit všem městům, aby měli přístup k eh, financování ze strany EU i formou tradičních grantů. Uvidíme, jak se, co nám také se podaří splnit paktem s Amsterdamu, ale pokud je o politiku soudržnosti, je to možná tak troš, trošku silné, ale pro města v Evropě a také pro Evropu jako celou je zde mnoho ve hře. E, třetí část, e, no, bude e-, existovat nový víceletý franční rámec a já budu prosazovat nikoli revoluci v politice soudržnosti, ale aby došlo k evoluci. Chtěl bych radši hovořit o vývoji politiky soudržnosti Může to pojmenovat, pojmenovat eh, politiku studenosti 2.0, ale myslím, že by mělo dojít ke zlepšení a pro řadu z nás uvidíme, že nedochází k revoluci, protože po roce 2020 budeme dělat více z méně prostředky z evropských fondů. A takový je život a to už zde zaznělo. Měli bychom tedy dělat více s finančními nástroji s revolvingovými fondy. Měli bychom dělat více, abychom měli výsledky v terénu pokud jde o strukturální reformy v některých z našich členských států. To je souvislost s doporučením pro jednotlivé státy, program, proces evropského semestru a evropské investiční politika. Více se soustředit na inovaci, na malé a střední podniky a také na to, aby celá evropská společnost byla odolnější, pokud jde o klimatické změny. Myslím, že pokud eh, zdůrazníme politiku soudržnosti takto, tak to bude nejlepší obhajoba proti kritikům, kteří vždy kritizují politiku soudržnosti. Myslím, že takto budeme nejlepšími obhájci politiky soudržnosti, která bude odolná vůči budoucnosti. A myslím, že můžu mluvit jménem předsedkyně. My skutečně se takto eh, snažíme a Předáme vám politické dokumenty se stanoviskem liberálů v tomto parlamentu, protože myslím, že bychom měli kombinovat naši snahu eh, s jedním důrazem, tedy poskytnout evropskou přidanou hodnotu, o kterou všichni stojíme. Děkuji. Děkuji za koter, pan Mekáty. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně Regi, eh, paní komisařko, jsem rád, že jsem zde opět a souhlasím s předřečníky. Musíme vyzdvihnout úspěšné příběhy a úspěchy. A kapitola 3 je asi v této zprávě nejdůležitější, pokud je o veškerou odvedenou práci. A pokud srovnáte kapitolu 6 s dokumentem s hlavními body, dokument s hlavními body Eh, kdyby byl předložen kolegiu a měli si vybrat, zda zachováme politiku soudržně nebo ne, eh, tak myslím, že ten dokument o hlavních bodech je slabý eh, a myslím, že dokument celkově je dostatečně silný a měli bychom se více snažit mezi Koterem a Regi. A já bych uvítal prezentaci o stavebních kamenech, tedy pro výbor Koter. A myslím také, že musíme mnohem více hovořit o úspěšných eh, projektech, o úspěšných příbězích. A měli bychom mm, skutečně předkládat eh, pozitivní příběh a jsem frustrovan, když hovořím slovo krize v evropských dokumentech. Existují výzvy, dobře mi rozumějte, ale uh, skutečně, eh, skutečně vědět, co se děje ve městech. A lidé si kladou otázku, zda jsme na správné cestě. Všichni jsou na, se snaží o obnovu a o postup vpřed a naprosto souhlasím s tím eh, pojmem, o kterém hovořil pan Miltenborn. Souhlasím s evolucí. Potřebujeme evoluci, nikoli revoluci. Věci se mění a posouvají a když hovoříme o politice soudržnosti, tak potřebujeme více komunikace Ehm, potřebujeme ehm, větší růst a větší přednosti pro další generaci. Ehm, více se zaměřit na regiony, které mění skutečnost a regiony budou majáky pro Evropu do budoucnosti a města budou také působit pro další pokrok v členských státech. Jedna věc, která mě znepokuje, když čtu zprávu o soudržnosti, je, je nedostatek odkazu na výbor regionu. Není možné asi uvést každou instituci, která přispěla k vytvoření zprávy, ale v posledních dvou a půl letech, třech letech výbor regionu skutečně předložil tolik různých stanovisek o zlepšení indikátorů rozvoje regionu a já, když tuto zprávu, tak nemám pocit, že by to bylo obsaženo v té zprávě ale je spolupracovat, to je celé. A když se vrátím k výboru tak bych skutečně uvítal tu prezentaci o stavebních kamenech, co dělá výbor regi. A setkání jednou za rok, to je skoro ztráta času. Měli bychom se setkávat minimálně dvakrát ročně, abychom byli více informováni o vývoji politiky soudržnosti. Děkuji vám za pozvání a souhlasím s panem eh, Van Nistelrojem, že bychom měli jednat a nikoli vyčkávat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní Michels, máte slovo. Já, herzlichen Dank. Eh, děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená, eh, pane předsedo, vážená paní komisařko. Jako aktivní eh, členka výboru regionu jsem ráda, že tady eh, vidím eh, své bývalé kolegy Alberta Bora například. Jsem ráda, že znovu spolupracujeme. Zdali evoluce nebo revoluce, to Eh, je mi víceméně jedno eh, jako levicové političce, ale eh, já si myslím, že je důležité jestli budeme postupovat dále. Ať už ta cesta bude evoluční nebo revoluční, já se revoluce nebojím. Zpráva sedmá, zpráva o soudržnosti mě Eh, částečně mile překvapila. Eh, je tady jasně konstatováno, že propast mezi chudými a bohatými regiony eh, se prohloubila, to mě nepřekvapuje, ale co mě pozitivně překvapilo je to, že jednoznačný základní směr máme v otázce nevyhnutelnosti nebo nutnosti soudržnosti, politiky soudržnosti. Všichni, kdo o tom diskutovali v poslední době, tak vědí, že toto není samozřejmost, takovéto mm, vyjádření. A proto já děkuji paní Kretu za její jasná slova. E, příjemně mě překvapuje také jednoznačný postoj k přechodovým regionům. E, I o tom se tady diskutovalo, jestli něco takového potřebujeme. A to všechno si myslím, e, že se dá považovat za správný přístup. Myslím si, že paní komisařka Kretu Um, také správně uvedla ty nejdůležitější pilíře. Na tom se s ní absolutně shodnu. Ale Eh, musím podpořit také mm, pana Van Nistleroje. Eh, eh, myslím si, že ta zpráva i přeze všechno má, vykazuje nedostatek konkrétních návrhů. Nejsme přeci v roce nula v rámci diskusí o pokračování politiky soudržnosti. Jak výbor regionu, tak i Evropský parlament přeci už nastavili základní směry a pilíře a já bych si přála, aby ve správne, v sedmé zprávě o soudržnosti eh, byly zmíněny konkrétní otázky eh, k teritoriální eh, soudržnosti, k teritoriálním výzvám, které konkrétní nástroje můžeme používat, tak jak o tom mluvil Albert Bohr, nebo které modely vy jakožto komise konkrétně navrhujete. Tady bych si dokázala představit větší odvahu. Přála bych si větší odvahu v této debatě ehm, eh, o politice soudržnosti, kterou musíme přeci eh, obhájit a eh, současně reformovat v zájmu eh, zvládnutí aktuálních výzev. Čili eh, na jedné straně, jak říkám, eh, nacházím zde celou řadu pozitivních prvků, ale celkově si myslím, že příštích osm měsíců musíme využít k tomu, abychom nabídli něco konkrétního, protože jinak všichni máme své kritiky a já si myslím, že jinak před nimi neobhájíme obhajujeme politiku soudržnosti. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Pan Pavel Branda. Dobré ráno, paní Michalová, paní Kretu, pan Osvald, vážení kolegové. Eh, čas eh, chvátá a proto bych se chtěl zaměřit pouze na přeshraniční spolupráci v Evropě a chtěl bych pochválit komisi za pokrok v tomto ohledu. V šesté zprávě o soudržnosti byly dva odstavce o tom, že teritoriální územní spolupráce existuje a nyní už máme ale i hlubší analýzu. Myslím, že celý proces eh, přeshraniční revize eh, je velkým úspěchem, protože to byl vědecký systematický přístup k analýze stavu stávajících překážek přeshraniční spolupráce, které stále ještě přetrvávají. A navíc máme konečně číslo číslo, které propojuje investice do překonávání těchto přeshraničních mm, eh, překážek eh, s růstem HDP a ukazuje se, kdybychom pouze odstranili 20% stávajících ehm, právních překážek, tak bychom mohli očekávat eh, dvouprocentní navýšení HDP v přeshraničních nebo příhraničních regionech a to je významné číslo. Takže myslím, že máme nyní dobré argumenty, protože investovat do přeshraničních do překážek překážek přeshraniční spolupráce se vyplácí. A také bych chtěl říci, že přeshraniční spolupráce přesahuje eh, přeshraniční růst. Eh, žijí v malé vesnici a tudíž vím, eh, jaký velký rozdíl může nastat v kvalitě života, když máte dobrého souseda nebo komplikovaného souseda. Hovořili jsme také o e, znovu e, nabití důvěry, takže investovat e, také do vztahu mezi lidmi přeshraničně, například do projektu mezi lidmi může mít také pozitivní dopad na důvěru v přeshraniční spolupráci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Vana, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně a děkuji paní komisařko, že jste přišla do našeho výboru diskutovat o eh, politice soudržnosti. Eh, já eh, vím, že čas kvapí, tak chci být zcela konkrétní. uvedu body, které pro nás zelené jsou důležité. První věc, tady navazuji na svou předřečnici, paní kolegyni z GUE. Chtěla bych pozitivně hodnotit to, že ze sedmé zprávy, jakož i z šesté zprávy už jasně vyplývá, že politika soudržnosti je nevyhnutelná, je nucna, nutným, nutnou součástí strukturálních fondů a veřejných eh, investic. V mnoha regionech jsou strukturální fondy a z nich plynoucí investice jedinými veřejnými investicemi. A myslím si, že hospodářský i sociální význam politiky soudržnosti jakožto krizového nástroje je nesmíme podceňovat. Samozřejmě, jak jste říkala paní předsedkyně i ostatní kolegové, potřebujeme reformy a musíme eh, a potřebujeme je proto, abychom eh, pracovali cíleně v rámci Evropské unie, eh, abychom lépe dosáhli cíleného využívání strukturálních fondů. Mluvím o cílech Evropa 2020 například. První otázka, paní komisařko. Vy jste to zmínila jako jednu z výzev. Ehm, ochrana klimatu. Eh, já bych eh, eh, to ráda naformulovala tak, že my tady pokulháváme za našimi vlastními cíly. I Evropský účetní dvůr to zjistil a v mnoha studiích také ve výboru regionu se o tom mluví, že 20% cíl, výdajový cíl pro oblast ochrany klimatu nejspíše nebude dosažen v tomto období, přestože je tady dobrá vůle i celá řada pozitivních vývojů, ale Eh, jak bylo zjištěno Evropským účetním eh, dvorem, chybí tady eh, jaksi horizontální opatření a chybí tady monitoring. A proto moje otázka, cíle, klimatické cíle. Ehm, sedmé zprávě um, o soudržnosti se mluví o tom, že eh, je zapotřebí značného pokroku k tomu, aby toho cíle bylo dosaženo. Jak chcete v tomto programovacím období i v následujícím období dosáhnout tohoto 20% výdajového cíle? Nebo eh, COP21, to jsou další ambiciózní cíle, ehm, když eh, například zejména Spojené státy uvažují o tom, že vystoupí z klimatických dohod. A moje druhá otázka, ta se týká týká také v porovnání s šestou zprávou o soudržnosti otázka vývoje nových indikátorů. Vy víte, že já tuhle otázku kladu stále znovu a znovu. V šesté zprávě jste oznamovali eh, nové indikátory Beyond GDP, tedy indikátory mimo růst HDP, eh, další indikátory pro investice, které měly být rozvinuty. Ale v sedmé zprávě o soudržnosti je postrádám. Čili bych vás ráda požádala o to, aby jste mm, eh, nás informovala o práci eh, komise na nových indikátorech, indikátory ekologické, sociální, ekonomické eh, a tak dále. Vím, že na nich pracují vědci i na regionální úrovni. A dále nejdůležitější cíle boj proti nezaměstnanosti a boj, snaha o zajištění pra pracovních míst. ESF eh, e Share eh, podíl sociálního fondu eh, v členských státech eh, v rámci boje proti nezaměstnanosti. Neměl by se zvýšit ESF share například na 30% eh, nebo nabídnout více procent zemím, kde je nezaměstnanost vyšší, abychom překonávali vlastně tu rostoucí propast a nerovnost? Děkuji. Uh, a nyní bývalý předseda komise Koteru. Děkuji, pane předsedo a děkuji paní komisařce a e, e, předsedkyni výboru Regi. Jsem si jist, že díky e, novému řetězci komise Koter bude naše práce pokračovat ještě lépe než v minulosti. Několik důležitých poznámek. Za prvé, hlavní závěr se sedmé zprávy o e, kohezní politice je, myslím, takový, že e, soudržnosti a politika soudržnosti fungují a e, hrají důležitou roli při zvyšování růstu a investiční činnosti. Když se podíváte na stranu 185 a tamní, tam číselná, číselné údaje, tak je to zcela jasné. A pak také na straně 22, tam jsou tedy eh, údaje, které eh, vykazují, že kohezní politika v zemích eh, představuje více než 80 investic. Takže kohezní politika funguje, ale zdá se mi, že navzdory tomu a navzdory významu naší společné práce, panuje podivné klima a nebezpečná situace. Dovolte otázku, klíčovou otázku po mém soudu. Je soudržnost a regionální politika vystavena útokům nebo nikoliv? Eh, protože se mi zdá, že soudržnost skutečně je vystavena útoku. A Objasním to ještě třemi dalšími otázkami. První. Určitě si do budoucnosti zachováme stejné množství zdrojů a financování eh, v dalším období, to znamená eh, po roce 2020, anebo nebudeme mít eh, stejný rozsah zdrojů. A dále ex ante podmíněnost. Na straně 179 je jasné pozitivní hodnocení ex ante podmíněnosti v kapitole, která se zabývá návrhy na zvýšení efektivnosti politiky soudržnosti. Ale já si nejsem zcela jist. A co si vymyslíte o tom? Může podmíněnost ex ante vnést E, do e, politiky soudržnosti riziko, že nebude zcela k dispozici, zcela dostupná všem regionům v Evropské unii, protože důležité je, aby politika soudržnosti byla e, dostupná všem regionům, nejenom některým. Dále silnější zaměření na výsledky a tak dále je dobrá věc, ale stále ještě trvám na otázce. Může být tedy podmíněnost ex ante určitým rizikem, že soudržnost bude dostupná pouze pro některé regiony. A dále na straně 5 nebo na straně 1 6, 8, kapitola 5, eh, tam se ukazuje, že míra veřejných investic eh, klesá a zejména je centralizovanější než v minulosti že tedy eh, hladina decentralizovaných veřejných investic eh, klesá. A to je, myslím, podle mého soudu největší riziko. Můžeme eh, si být jistí, že do budoucna politika soudržnosti bude řízena i na místní a regionální úrovni, tak jako nyní, anebo dojde v budoucnosti k centralizovanější politice soudržnosti? Děkuji vám. Paní Demato, máte slovo. Děkuji, pane, paní předsedkyně, děkuji všem přítomným za výbor regionu, paní komisařce a e, e, všem. E, práce, která se nás týká, je velmi důležitá a ale musíme se mm, dívat i přímo věcem do očí, protože mm, tady je řada věcí, které nefungují a musíme se snažit je měnit. Musíme si uvědomit, že některé regiony eh, rostou, jiné nikoli. Alespoň tedy ten růst není stejně rychlý. A pak existují i regiony, kde je míra zaměstnanosti stále nízká. Malé podniky se obtížně přizpůsobují globalizaci, digitalizaci, zeleným technologiím a tak dále. Prostě přizpůsobují se obtížně budoucnosti. Bychom měli nápady. ani nemám tolik otázek, ale eh, chci říci, že se domnívám, že procento eh, financí pro redistribuci musí zůstat zachováno v rámci politiky soudržnosti. My poskytujeme přímé financování skrze komisi, ale tím jsou financovány, tím by byly financovány pouze projekty s nadhodnotou a to by znamenalo, že teritoriální proces soudržnosti bude eh, ohrožen. To je ale jeden z pilířů. Potřebujeme i nadále subvence, nejenom finanční nástroje. Potřebujeme společnou zprávu, eh, včetně odpovědnosti za eh, jednotlivé regiony. A pak ještě eh, několik slov o zprávě. Proč není předepsáno, že bude zveřejněn pracovní dokument, eh, kde eh, eh, budou všechna výběrová řízení zveřejněna tak, aby mohly být včas ref informovány eh, komuny. Dále ukazatele. Vždy se hovoří o hrubém eh, národním důchodu, ale my potřebujeme i jiné ukazatele, například eh, sociálního pokroku anebo ukazatel lepšího života by mohl být také uváděn. A dále soudržnost s evropským semestrem a e, dobrá e, e, zpráva věcí veřejných, respektive sankce. Tato vazba není správná, dokonce odporuje cílům. Komise sama v šesté zprávě o soudržnosti konstatovala, že místní a regionální orgány jsou odpovědní za 30 státních výdajů, respektive 60 investic. To znamená za deficity odpovídají jak centrální, tak i lokální orgány. Článek 23 naštěstí nebyl nikdy uplatněn. Já bych řekla, že musíme ehm, řešit ten základní problém, to znamená to zdůvodnění mezi evropským semestrem a politikou soudržnosti prohloubit a e, odhlédnout od e, negativních sankcí. Politika soudržnosti e, neodpovídá nebo není zodpovědná za deficit. A investiční politika expanzivní investiční politika může být dokonce části řešení. Takže eh, je nutno zajistit, aby regionální a národní subvence financovány eh, přes ESIF eh, nebyly započítávány do veřejných deficitů. A nyní k synergím. My jsme proti prvkům flexibility, ale jsme proto, aby byly efekty jsou synergii posilovány přímými investicemi. To je samozřejmě nutno vše dopodrobna proskoumat a vybrat potom eh, příslušné projekty na základě eh, certifikátu excelence. Dále technická podpora. Odkazují na specifická doporučení. Hovoří-li, hovoříme-li o doporučení eh, k lepší zprávě, taky jsme pro některé orgány v této chvíli nejsou z to, se programování účastnit, což eh, vede k tomu, že politika soudržnosti eh, nemůže být eh, správně prováděna. A správní orgány sami musí být kontrolovány, musí tady existovat odpovídající zpráva, musí být odstraněny konflikty zájmu. My navrhujeme jednotné národní auditní centrum, které bude zcela nezávislé na příjemcích Eh, evropských eh, financí. A aby mohla být pravidla uplatňována eh, rovnoměrně, měl by být ustaven také jakýsi Evropský auditní board nebo Evropská auditní rada. Ještě jeden důležitý bod, a sice finanční nástroje a banky. Čerpání finančních nástrojů bude asi ve zprávě komise uvedeno a nyní k zpětné vazbě z jednotlivých území. Tady eh, ještě je co zlepšovat. Také eh, zprostředkovatele financ výrobci musí být eh, vybíráni podle přísných eh, principů. Musíte platit transparentnost a eh, odpovědnost. Financování skrze banky, tedy finanční zprostředkovatele, musí být podmíněno tím, že, informace, že budou k dispozici informace o účinnosti a data vztahující se k jednotlivým zemím a také náklady nebo cena těchto zprostředkovatelů musí být zohledněna. Je důležité přece, kolik eh, peněz doputuje k těm konečným příjemcům. A nyní se skutečně dostávám k závěru. Eh, faktor eh, rizika, rizikový faktor je také velmi důležitý v rámci financování. To znamená, s obligacemi a různými trustovými fondy musíme být opatrní, jinak by mohla vzniknout bublina. To by bylo nedobré, protože my skutečně věříme v politiku soudržnosti. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Za mm, já bych rád argumentoval pro politiku soudržnosti, ale to je, jak my říkáme, nošení sov do Aten. Rád bych upozornil na to, eh, že spolupráce mezi výborem Regi a komisí Koter tady hraje velmi důležitou roli a že eh, paní komisařka se také neúnavně zasazuje eh, za tuto politiku na, týkající se všech regionů Evropy. Nejen zde na schůzích, ale ve všech regionech regionech Evropy a za to si zaslouží velký dík a uznání. Nyní bych rád zmínil eh, konkrétní téma, abych neopakoval argumenty svých předřečníků. Eh, já mám 20 letou zkušenost jako regi- z regionální zprávy, jako eh, starosta a Eh, mám zde i zkušenost s, upla- s využíváním jednotlivých fondů. Mohu říci, že eh, se obávám, že v určitých zemích, eh, doufám, že ne ve všech, tento systém využívají ehm, různé instituce s, řekněme, s různými identitami. Existují země, kde výběr Eh, projektů a eh, eh, výběrová řízení neprobíhá podle růstových kritérií, ale podle určitých seznam, seznamů je tam jasné, kolik je peněz a kolik projektů se za ně bude realizovat a potom je tady snaha provádět určité jednotlivé projekty, které ale nejsou eh, jaksi součástí nějakého většího ehm, celku. Ehm, my se snažíme posílit absorpci, ale vlastně nevyužíváme přidanou hodnotu eh, většího mm, eh, rozvojového plánu. V jednotlivých státech bychom měli usilovat o větší propojení, zapojení těch národních států států, eh, abychom mohli říci, že vytvoříme základní infrastrukturu, eh, kterou budeme doplňovat jednotlivé regiony. A eh, k tomu bychom rádi využili prostředky strukturálních fondů. A také bychom měli říci, jakým způsobem již provedené projekty můžeme rozumně doplňovat a jak posílit regiony, protože v některých regionech regionech chybí dokonce i jejich vnitřní soudržnost a eh, z toho, to má zase dopady eh, na vyhodnocování eh, projektů podle kritérií A a B. Já pracuji a žiji na ostrově a mohu říci, že na tom ostrově jsou velké rozdíly i vnitřní. Děkuji. Děkuji, mám na seznamu ještě pět dalších přihlášených řečníků, ale už jsme přesáhli čas. Já vám slovo udělím, ale prosím o maximální stručnost. Koordinátoři mluvili jménem skupin. Ano, budete mít slovo, ale prosím o stručnost. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Možná, že bychom eh, v některých případech eh, měli již eh, předem stanovit řečnickou dobu pro jednotlivé řečníky. Já bych totiž měla několik otázek, které chci vyslovit. Jednak chci připomenout na konkurenci regionů v která některé regiony ovlivnila. Já myslím, že um, politika soudržnosti musí platit pro všechny regiony stejně. Já jsem ráda, že tady máme paní komisařku a považuji za velmi důležité téma zjednodušení, téma zkrácení lhůt. Um, možná, že společně s výborem regionu um, bychom mohli se zasadit o to, abych uh, uživatelé fondů uh, Eh, byli těmi, kteří předloží určité návrhy eh, zaměřené na zjednodušení postupu eh, nebo regionální instituce třeba budou mít také nějaké zlepšovací návrhy. Samozřejmě politika soudržnosti není všelékem. Eh, ale já si myslím, že evropský semestr eh, je také třeba vidět diferencovaně a že je třeba uvalit sankce také na některé subjekty, které nedodržely podmínky. Eh, téma kondicionality, podmíněnosti má své opodstatnění, ale také na něm musíme dále pracovat. Další připomínka. Programy Erasmus pro um, um, jednotlivé eh, eh, územní eh, instituce nebo teritoriální instituce, regionální zprávy, já si myslím, že by se mělo říci, že politické osobno, nejen eh, tedy eh, regionální činitelé, ale i regionální politici by měli eh, být lépe kvalifikováni, vyškoleni, čili i na regionální správu by se měly vztahovat programy výměny, programy Erasmus, Možná, že i tohle je věc, která v regionech nefunguje eh, zrovna nejlépe. A v následujícím programovém cyklu eh, máme stanoveny určité priority. A mm, eh, možná, že zbývající prostředky z probíhajícího programu by se daly využít pro pilotní projekty, které budou jaksi předcházet následujícímu programovacímu cyklu. Eh, regiony mohou přeci plánovat až tehdy, eh, když je mm, mm, program schválený a je e, možno vypočítat, jaké prostředky jsou k dispozici. Ale třeba základní rysy budoucích projektů by se daly stanovit už nyní, aby nové projekty e, potom e, vycházely už z pevných základů. Týká se to třeba energetické politiky, klimatické ochrany, digitální agendy, konkurenceschopnosti regionu. Just five minutes. Pan Kacifaras, pouze dvě minuty. Děkuji. Eh, děkuji. Já si myslím, že tato debata eh, probíhá v pravý čas eh, debata o politice územní soudržnosti. Musíme jasně zdůvodnit, proč Potřebujeme politiku územní soudržnosti, musíme mm, formulovat eh, politickou odpověď na tuto otázku. Politika územní soudržnosti vznikla jako reakce na rostoucí nerovnost a jako určitý rámec pro eh, posílení rovných šancí. Ehm, my jsme eh, vyvinuli programovací, plánovací období a snažíme se ehm, vyrovnávat ty nerovnosti, ale není to snadné. V některých regionech eh, tam ty nerovnosti eh, naopak eh, se ještě rozrostly. Často existují v rámci projektů vznikla pracovní místa, která jsou ale špatně placená. Čili teď si myslím, že je na čase učinit důležitá rozhodnutí. Soudržnost má vliv i na jádro Evropy na jeho jednotnost, eh, na jeho hodnoty, jako je solidarita, kultura, mír a blahobyt. Pokud nyní Eh, chceme politiku územní soudržnosti, tak musíme pro ně vytvořit jasný rámec. Paní komisařka eh, představila, navrhla čtyři pilíře, o těch samozřejmě můžeme diskutovat. Já se chci vyjádřit hlavně k prvnímu pilíři, což je důvěra. Problém evropské politiky spočívá v tom, že ehm, eh, nemá, nepožívá dostatečné důvěry, zejména v regionálních a lokálních sociálních institucích. Čili tady bychom eh, se na toto měli zaměřit. Existují finanční eh, nástroje, například Junckerův balíček. Eh, tady nejde o Tady jde o to, že máme eh, jaksi eh, modely, které vůbec ne, mm, neodpovídají našim potřebám. Čili eh, musíme se zaměřit na mladé lidi, boj proti chudobě, mm, posílení znevýhodněných regionů. A já bych paní komisařku rád vyzval k tomu, aby opravdu Mm, eh, eh, ale se snažila získat eh, důvěru mojí země, ale i dalších členských států, nejen proto, že do těch regionů jezdí, ale také proto, že vypracovala dobrou politiku, nastavila dobré priority. A to je vlastně přidaná hodnota pro Evropskou unii. A to tady chci říci zcela veřejně. Málo kdy máme k tomu příležitost. A ty pilíře, které jste nyní stanovila, já vás prosím, eh, abyste eh, opravdu eh, na ně stále upozorňovala. Děkuji. Hvala za besedo. Vsi se strinjamo, ki smo v tej dvorani. Děkuji. Děkuji za slovo. My všichni souhlasíme, že politika soudržnosti je jedním z pilířů Evropské unie a navzdory tomu, že představuje pouze mm, mm, malé procento HDP EU, má velký dopad na národní politiky skrze nejrůznější e, kanály a zdroje. Zdroje jsou různé. Kolega z Irska hovořil o e, situaci ve své zemi nyní i v minulosti a také mm, v rámci rozšíření Evropské unie byla politika soudržnosti velkou pomocí pro nové členy. Tato zpráva ukazuje velký dopad na investice a e, pracovní místa v posledních letech. Přesto Poslední dobou máme stále více problémů, jak zviditelnit mm, roli politiky soudržnosti e, v mm, zprávách. V obdobích 2014 až 2016 e, proběhla řada investic e, pocházejících ještě z roku 2013 a na straně 178 vidíme fondy, které jsou využívány nebo čerpány nyní. Je úkolem nás všech zajistit, aby fondy z tohoto období byly dobře využity. Jinak budeme muset eh, redistribuovat fondy v příštím finančním eh, rámci. Eh, výzvy jsou obrovské, například v migrační politice. A to se netýká pouze těch, Eh, kteří žijí v zemích eh, nejvíce postižených migrační krizí. Existují diskrepance mezi eh, zeměmi, regiony, mezi venkovem, městy a tak dále. V obdobích 2014 až 16 se nezaměstnanost na venkově zvýšila o 12 a jinde stagnovala. To souvisí s digitalizací venkova. A já eh, jsem také aktivní v projektu inteligentních měst. Musíme připravit podmínky pro vznik nových pracovních eh, míst eh, v Evropě. Pokud nedojde k inovaci, tak se nepohneme dál. Musí dojít k inteligentní inovaci a také E, v oblasti klimatických změn a mm, v oblasti tvorby zelených pracovních míst a v oblasti energetiky máme mnoho výzev. Politika soudržnosti e, by nám mohla umožnit řešit e, všechny tyto výzvy. Jsem rád, že mezi námi jsou i ti, kteří na tom pracují v rámci svých měst, regionů, protože právě tak se dostává do politiky soudržnosti důvěra. Já mám ještě eh, dvě přihlášky do diskuse. Prosím, paní Maletič, aby byla stručná. Děkuji, vítám tuto zprávu soudržnosti, protože se soustředuje na efektivitu a na dosažení eh, cílů stanovených na regionální, národní a evropské úrovni. Dvě otázky Eh, vlastně vysvítají ze zprávy. Jedna souvisí s urychlením realizace v současném období a druhá, jak lépe se připravit na budoucí období a být efektivnější a úspěšnější, zejména na základě procesu konvergence. Pokud eh, je možné odpovědět na tyto dvě otázky, tedy jak urychlit implementaci, tak samozřejmě musíme překonat eh, nedostatek eh, proveditelných projektů, nedostatečnou administrativní kvotu, nevyřešené majetkoprávní vztahy. A snažíme se na to reagovat a eh, paní komisařka řekla, že je třeba to řešit strukturální reformu. Bez reform, bez reformy veřejné sektoru a právní soustavy, justice, to možná není. A to bychom měli provádět nyní, abychom byli úspěšní v budoucnosti, protože to nevyřešíme za rok. Hned, abychom byli, eh, a to současné období možná vlastně můžeme řešit krizové situace. Eh, a je, Například pokud je o boj s eh, požáry, máme tu změnu nařízení o přírodních katastrofách a potřebujeme tedy naplňovat praktické potřeby občanů, podporovat to, co je skutečně třeba v praxi. A měli bychom se zamyslet i nad dalšími opatřeními, například těmi, která byla zavedena v letech eh, 2007-2013, flexibilita mezi prioritami abychom mohli převádět prostředky e, z projektu s přebytkem do projektů, které mají nedostatek prostředků. Měli bychom skutečně být schopni rychle reagovat a akční plány by měly existovat pro konkrétní členské státy. Nakonec, když se zamýšlíme nad budoucností, měli bychom vidět, co je třeba, abychom dosáhli vyšší míry růstu v zaostávajících regionech. A opět odpověď je dobrý ekonomicko-politický mix. Nemůžeme se soustředovat pouze na investice, ale také na strukturální reformy. A to zde bylo zdůrazněno. A také inteligentní fiskální konsolidaci. A proto potřebujeme více synergii s národními rozpočty. A paní komisařko, byste také řekla, že máme některé nové priority, které bychom měli zahrnout do politiky soudržnosti. Ale já si myslím, že nemáme takový prostor pro nové priority, protože politika soudržnosti je omezena eh, evropským rozpočtem a ten je příliš malý. Potřebujeme hledat synergie s národními rozpočty a společně můžeme možná udělat více a lépe. A pokud je o strukturální reformy, potřebujeme více kroků a akcí na národní úrovni. Ale proto je třeba také více harmonizace mezi vnitrostátními reformními programy a operačními programy, protože národní reformní programy jsou připravovány na tři roky a operační programy na sedm let. A není jednoduché to harmonizovat a dosáhnout synergie. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Nielsen, buďte stručný. Je velice väldigt eh, enkel och konkret fråga till Eh, děkuji. Já mám stručnou a konkrétní otázku na paní komisařku. Eh, jsem rád, že eh, v té zprávě se mluví o single set of rules for existing funds a single role uh, book uh, pro kohezní politiku. To je sice hezké, ale uh, my všichni víme, že uh, byrokracie v evropských projektech je obrovská a Chci se zeptat, jak je to s touto věcí. Eh, eh, správní úřady ehm, se tím také zabývají. Čili já se ptám, zdali akceptujete to, že členské státy budou vytvářet eh, administrativní strukturu a že byrokracie se tedy ještě zvýší? Nyní dám slovo paní komisařce, aby odpověděla na vaše otázky a už zaznělo celá řada důležitých skutečností. Děkuji mnohokrát. Děkuji za tolik dobrých nápadů. A myslím, že to byl cíl tohoto setkání, abychom vám naslouchali. Jak už jsem řekla, abych zareagovala přímo na první kritiku, že nejsme příliš konkrétní v našem návrhu. Vy víte, že, jak už jsem řekla, komise předloží svůj návrh rozpočtu v květnu 2018. A teď jsme zahájili rozpravu a do konce roku spustíme širokou veřejnou konzultaci o budoucnosti politiky soudržnosti a samozřejmě vyzývám každého, aby se toho účastnil. Výbor regionu Koter, to jsou naši nejdůležitější partneři protože vy působíte, pracujete a máte řadu námětů. Chci zareagovat na některé otázky, asi nebude možné odpovědět na všechno, ale chtěla bych to shrnout jako moto si vyberu to, co řekl pan Fanisteroj. Musíme jednat a několik čekat. To by měl být eh, náš leitmotiv pro, hlavní, pro následující měsíce. Není to jako obvykle a my jsme měli velké diskuse před každým víceletým eh, finančním rámcem, ale tentokrát je to odlišné. Všechny vaše podněty z Evropského parlamentu, z výboru regionů, z Koteru jsou skutečně vítány abych zareagovala přímo na tuto myšlenku modernizace. Skutečně si myslím, že musíme modernizovat. Někdy jsme byli příliš pružní a někdy zase příliš sevření a upjatí. A pokud jde o přechod na N plus 2, byla to určitá forma motivace, my jsme si mysleli, že to je motivační faktor, ale teď zkoumáme možnost znovu zavést to pravidlo N plus 2, protože centrálně to přispěje k urychlení implementace. Pokud to půjde ruku v ruce se strategičtějšími programy, takže máte pravdu, pane Fan Nistroj, CEF fungoval, protože tam byly ty tři roky a všechny programy a upřímně vzato mezi námi, všechny problémy, které byly v dopravě za naší politiky soudržnosti, členské státy to dali do CEFu, protože si řekli, budeme mít čas do roku 2023 a v řadě členských států jsme v situaci, kdy nemáme nové projekty, v oblasti dopravy a infrastruktury, protože všechno, co měli, tak dali do CEFu, aby vyčerpali prostředky v té lhutě tří let. Takže naše zkušenost nám ukazuje, že pokud zatlačíme na členské státy, tak eh, to přinese výsledky. Pokud eh, ne, tak budou vždy mít dojem, že ještě mají rok před sebou a to narušuje implementaci. My jsme se snažili o větší míru implementace, ale je tu skutečně čas, tu zálohy, které bylo možné využívat do roku 2020, nyní až do roku 2023. A myslím, že je velmi důležité ukázat, že je v zájmu občanů právě toto. My se maximálně snažíme v Evropském parlamentu, v Koteru, v Evropské komisi, ve výboru Regi ale v členských státech eh, také tak úsilovně pracují? To je moje otázka. Pokud je o N plus 3, myslím, že to důležité pečlivě právě tento návrh promyslet. Pane Osvalde, sledujeme zprávu Koteru zcela evidentně. Pane Žagare, Existují samozřejmě velké rozdíly. Máme i historické rozdíly mezi západem a východem, mezi severem a jihem. A musíme eh, řešit všechny tyto otázky. Myslím, že mohu pohovořit o iniciativě regionu. Na to byla řada otázek od pana Botolín, paní Damato máme méně rozvinuté regiony a zaostávající regiony a tato iniciativa běží a chceme pomoci těmto regionům. A je třeba říci jasně, že, to, že některé regiony skutečně inovují bezbázně a něk, velký podíl populace se bojí změn a bojí se i průmyslové E, změny. A regiony, které e, čelí ztrátou pracovních míst, poklesu průmyslu, ohrožení mest, musí také řešit e, emoce obyvatelstva a já jsem viděla studie, že v těchto regionech nadšení pro využití prostředků a pro přebírání nových iniciativ je nižší než v regionech, jiných a to je velmi důležité. Je třeba mít také na paměti, že u zastávajících regionů musíme také se zabývat ztrátou naděje. A to souvisí s depresí populace a tyto věci musí být zohledněny. Pokud jde o územní soudržnost, která byla zmíněna vámi, pane Žagare, panem Bocolinem, paní Damáto a dalšími poslanci a členy. Já myslím, že musíme věnovat větší pozornost tomuto problému a víte, že jsme spustili některé pilotní projekty, abychom doprovázeli i v tomto programovacím období eh, některé vybrané regiony, které, kterým se nedaří a vybereme právě tyto regiony a budeme v, konkrétně v terénu přítomni, abychom pomohli regionům, které procházejí průmyslovými změnami a ekonomickými reformami. Takže vybereme některé regiony a budeme úzce spolupracovat s komisí, abychom byli schopni si vyrovnat s digitalizací a s rozvojem nových nové kvalifikace. Skutečně musíme reformovat tuto politiku a musíme se více soustředovat na faktory změny, což je inovace, vzdělání především. A samozřejmě administrativní kapacita také je důležitá. Tak jak už jsem řekla, pane Kocelino, já jsem velmi znepokojená situací v zaostávajících regionech a trvalým nedostatkem růstu Víte velmi dobře, že vy a paní Damato přicházíte z regionu, kde jsme řadu let investovali, aniž bychom zaznamenali eh, konkrétní růst, přestože tam skutečně došlo k eh, investicím po desetiletí. Myslím, že bychom měli mít eh, zvláštní projekt pro zaostávající regiony, protože máme také regiony, které začaly na dně na počátku a kde vidíme výsledky. Ale některé jiné regiony nemají tyto výsledky a to je vazba na strukturální reformy, protože naše zkušenost je taková, že tyto investice nepřináší výsledky pokud eh, k tomu přistupujeme izolovaně. Takže je velká vazba mezi ekonomickém, ekonomickým řízením Unie a strukturální politiku a to je důležité pro zajištění, že vynaložené prostředky jsou vynaloženy efektivně. A samozřejmě vás chci ujistit, že by to mělo být přiměřené, efektivní a mělo by to správně motivovat. Jsem přesvědčená, že členské státy a můžeme se na to také podívat opačně. Ne jako trest, ale jako pozitivní formu motivace pro členské státy, aby byli odměněni za úspěšné strukturální reformy a dobré makroekonomické politiky. Takže podle mého názoru sankce nefungují, ale jak už jsem řekla, pracujeme ruku v ruce se všemi členskými státy, které zažívají přerušení, tedy vyplácení prostředků, ale pro toto programovací eh, období jsme žádné zatím fondy nepřerušovali. Pokud jde o zaostávající regiony, jak už jsem řekla, je to vlastně zpráva, která je teď průběžně zpracována v Evropském parlamentu a chci s vámi spolupracovat, protože pro nás je velmi důležité, abychom měli vlastní zprávy, vlastní studie a abychom byli schopni def, vydefinovat, niž, proč tedy dochází k nižší míře růstu a vyšší nezaměstnanosti a ta, tato nedostatečná dynamika se také váže na systém dotací. To jsou regiony, které by dostaly podporu na strategie inteligentní specializace abychom eh, vytvořili silné stránky u těchto regionů. A jsme si vědomi, že prostě nemůžeme mít 300 regionů v Evropě, které budou jako Silicon Valley. Minimálně zde bude region s eh, agroturistika a některé další možnosti a z toho je třeba vycházet, je třeba se zaměřit na překážky které stojí před námi. Institucionální kapacita je další věcí, která souvisí se stagnujícími regiony. A vy víte, že komise má řadu programů, aby podpořila a zlepšila veřejnou zprávu. Máme kroky a akce, které mají zvýšit efektivitu, transparentnost, odpovědnost a mají také přispět k modernizaci veřejných zakázek, boj s korupcí. Je to velmi zajímavá myšlenka, paní Breso, mít Erasmus pro volené představitele, i když volení lidé by měli, byli asi zvoleni na, uh, už za to, že jsou na vysoké úrovni, ale já myslím, to není vůbec špatný nápad v řadě členských států Můžeme o tom diskutovat. Já vím, že to byl, že takový pokus už proběhl v minulosti, ale byla velká opozice vůči této myšlence, protože Erasmus je vlastně vnímán jako program zejména pro studenty, pro výměnu názorů a studentů a máme kolegiální programy v oblasti evropských fondů a můžeme postupovat eh, i v politice, jak si vyměňovat osvědčené postupy a správné, postup, a správné přístupy a chování a jak udržovat tedy vztahy s občany a tady jsme hodně hovořili o městské agendě, o městském programu. My skutečně jsme připraveni jít dále, ale nechci přijít o příležitost vyzdvihnout starostu Amsterdamu. o kterého jsme přišli. Minulý týden byl to pro nás skutečný pilíř a umožnil nám schválit Amsterdamský pakt a městskou agendu a bez městské agendy bychom skutečně zde nebyli bez pana van der Landa. Nevím, zda jste ho znali. Myslím, že pokud jde o administrativní kapacitu, tak byl asi nejbrilantnějším starostou, se kterým jsem se setkala a spolupracoval ruku v ruce s námi, s komisí, pokud jde o městskou agendu. A na základě toho, co jsme vytvořili s dalšími starosty, tak se na vás obrátíme se zprávou o městské agendě v následujících měsících. Ale chtěla jsem říci několik slov o panu Vanderlandovi, protože on byl skutečně pro nás velkou oporou, i pokud jde o boj v komisi, pro to, aby existovala městská agenda. Takže to je příklad a víte, že napsal dopis občanům Amsterdamu, když zjistil, že je nemocný. A to bylo eh, projev velké odvahy obrátit se to na občany. A napsal jim, že se mají starat o město a starat se jeden o druhého. A to je, myslím, velmi inspirující pro nás. Pokud jde o otázku ze Švédska, o zranitelných osobách. Seniori jsou pro nás velmi důležití a migrac, migrační síly a my podporujeme členské stát, aby využívali naše prostředky nejen pro krizové situace v souvislosti s migrací, ale také pro integraci. Bez integrace náš kontinent by se mohl stát jadernou pumou v budoucnosti pro budoucí generace. Takže je velmi důležité, abychom skutečně spolupracovali pro bezprostřední opatření, abychom integrovali, abychom působili v oblasti školství, v oblasti sociální, a také v té oblasti, kterou, se řeší, kterou řeší kolega Avramopoulos. Pan Miltenburg hovořil o na přezraniční komunikaci, další o tom také mluvili. Je to velmi důležitý bod a, a to, tedy sdělení o přezraniční problematice bylo velmi důležité a, a spolu s městskou agendou to jsou hlavní výsledky letošního roku. Budou předloženy příští týden eh, se sdělení, spolu se sdělením o nejodleh, periferních eh, regionech a také inteligentní specializace. To tedy teprve je na programu a otázku spolufinancování jsme také eh, zmínili. Vysoká míra spolufinancování je odůvodněna zejména v obtížné ekonomické situaci. A musíme vyhodnotit právě tuto otázku. Vím, že to není, velmi, ne, není příliš příjemné pro členské státy o tom takto uvažovat, ale měli bychom skutečně navýšit ten pocit přivlastnění si projektů a to také může urychlit implementaci. Pokud jde o komunikaci. Máme tu velkou slabinu v posledních letech eh, v oblasti komunikace, takže snažíme se už eh, řadu měsíců a let, abychom zvýšili viditelnost naší politiky. Víte, že v radě za maltského předsednictví jsme eh, přednesli sedm námětů členským státům spolu s Marianne Tyson z Belgie, s mou kolegyní komisařkou, abychom zvýšili viditelnost. A jsem velmi vděčná výboru regionu za tuto alianci, protože teď je na čase nejen pro nás, ale i pro příjemce, pro regiony, pro příjemce ve vš- u všech projektů, aby hovořili o přidané hodnotě projektu Evropské unie Myslím, že to je velmi důležité. Eurobarometr ukazuje, že 78% lidí, kteří slyšeli o politice soudržnosti, mají pozitivní, velmi dobrý dojem. A problém je, že 70% lidí o politice soudržnosti vůbec neslyšeli, takže nevědí, že když jedou po dálnici nebo jejich děti chodí do školy, takže ta škola byla vystavěna, dálnice byla vybudována za evropské peníze. A 20 politiky soudržnosti také jde do energetické účinnosti, do klimatických změn, energetického přechodu. Takže s komisařem Ševčovičem a s komisařem Kaněte spolupracujeme a myslím, že je velmi důležité pro naši planetu i pro Evropu, abychom byli v čele COP 2020 a v kontextu, kdy se stahují Spojené státy. Je třeba si uvědomit, že intenzivně pracujeme na projektech nízkouhlíkové ekonomiky, energetickém přechodu a podporujeme členské státy, aby maximálně využívali vysokou míru prostředků které mají ve svých obálkách pro energetickou účinnost. Pokud jde o nové ukazatele, byla to diguse, diskuse, která běží už tři roky a když jsem přišla do výboru REGI poprvé a tehdy už jsme se shodli, že HDP na hlavu není ideální ukazatel, ale dospěli jsme určitému koncenzu a současně si myslím, že v tom minulém období všichni víme, že HDP na hlavu není jediným ukazatelem a neposkytuje nám to eh, jednotlivé jemné odstíny reality. A myslím si skutečně, že třeba brát v úvahu eh, myšlenku zavést ukazatele které budou důležitější pro kvalitu života, pro sociální inkluzu, chudoba, rozvoj. Protože jsme zde v Belgii, máme tu vysoké HDP na hlavu, ale je tu přesto mnoho regionů s vysokou mírou chudoby a nezaměstnanosti, tak si skutečně myslím, že je důležité eh, se snažit to lépe odrážet jsem připravena zkoumat inter, alternativy, pracujeme s OECD a se Světovou bankou. Chceme pracovat i s vámi na tom, jak bychom mohli vybudovat eh, řádný ukazatel, který by fungoval i pro alokace prostředků pro členské státy. A to bude další tvrdá debata v následujících měsících. Pokud jde o boj s nezaměstnaností. Myslím, že nejen sociální fond, ale i fondy soudržnosti bojují s nezaměstnaností a to je náš hlavní cíl. Pan, pane Katano, děkuji za vaše slova, jste nesmírně optimistický, když říkáte, že politika soudržnosti funguje, ale v některých zemích přes 50 veřejných investic e, souvisí s naší investicí a závisí na našich investicích. A, je, a cítím, že tato politika je předmětem útoku a to není otázka, to je realita. Existují nové výzvy. Já neříkám nové priority, ale nové výzvy. Máme před sebou řadu nezodpovězených otázek. Nevíme, jak jednání o Brexitu dopadnou. Tedy jak vyplníme tu mezeru. Nevíme, zda výzvy související s bezpečností vnější, vnitřní evropská armáda migrace A můj postoj je, že musíme být ambiciozní. A musíme mít ambice mít minimálně stejný rozpočet, ale také musíme mít realističtí. Pokud nebudeme ambiciozní, a pokud nebudeme pracovat ruku v ruce s členskými státy, abychom zajistili rozšíření navýšení našich prostředků a zajištění toho, aby členské státy vyplnily tu mezeru, tak možná politika soudržnosti bude na nižší úrovni. Ale bojujeme, já bojuji v tom podle pátého scénáře a podle pozičního dokumentu o financování Evropské unie kde politika soudržnosti by měla být minimálně na stejné úrovni jako v minulosti. Myslím, že musíme bojovat eh, s předsudky, že tato politika je zastarala. Je pravdou, že nebyla dlouho reformována, ale je moderní a musíme eh, ji přizpůsobovat eh, novým nastupujícím výzvám a také to byla otázka na předběžnou kondicionalitu. Ehm, to nám již přineslo hmatatelné výsledky, zejména předpoklad pro úspěšné investice, takže si myslím, že potřebujeme ex ante také do budoucnosti, ale je třeba je skutečně zjednodušit a e, plošně rozšířit. Místní orgány mají samozřejmě klíčovou funkci pro, pro plánování, protože ty problémy v terénu znají nejlépe. Takže tady potřebujeme subsidiaritu také. Pan Spiridon zmínil úlohu ten bývalý prezident regionu hovoří o místní správě a víte, že je tu dohoda o partnerství, máme tu, tu strategii a dohodu založenou na spolupráci a regionální program eh, obsahuje konkrétní kroky, jak dosáhnout strategických cílů. Paní Breso, děkuji vám mnohokrát. Zjednodušení byla mou prioritou v prvních měsících. Měli jsme vysokou, skupinu na vysoké úrovni pro zjednodušení a to, co jsem navrhovala, to byla opatření pro toto programovací období a jak už jsem řekla, ještě jednou, eh, věřím, že trilog omnibusu bude postupovat dál, bude pokračovat, aby příjemci mohli využívat všechna tato opatření. Ale na každý pád myslím, že musíme dělat více v následujícím programovacím období, kdy vytvoříme jednotný soubor pravidel. Děkuji vám za vaše slova. Paní Kacifarasi, chci vás ubezpečit, že nejen Řecko, ale všechny členské státy jsou v srdci naší politiky soudržnosti měli jsme mimořádnou situaci v Řecku, byli jsme přítomni a když nastala mimořádná situace v Itálii, tak jsme také zasáhli. Změnili jsme nařízení jak pro Řecko, tak pro přírodní katastrofy a teď pokud jde o přírodní katastrofu, nejen Itálie, ale i další členské státy mohou využívat 95% na obnovu. A proto musíme být pružní, abychom nejen měli ty dlouhé procedury, ale také, abychom byli připraveni na neočekávané náhlé události. Pokud je o implementaci paní Malé, paní Maletič, minulé období ukazuje, že pomalá míra absorpce paní Mátěč už je pryč, že to je věc, která není zcela nezvyklá, ale mohu říci za všechny, že můžeme jasně vidět, že implementace v terénu se zrychluje u tohoto programovacího období a dosáhli jsme 40% v e RDF a politiky soudržnosti a 25% u hlavních projektů bylo již předloženo pro schválení. Musíme samozřejmě zajistit, že to zrychlení bude pokračovat, bude trvalé, abychom zajistili dobrou implementaci rozpočtu EU. A teď se snažíme definovat nevýkonné programy a Spolupracujeme úzce s místními orgány, abychom tu situaci vyřešili. Pokud jde o poslední otázku, pane Nilsene, vy víte, že jsem otevřena tomu, abychom udělali vše nezbytné, abychom odstranili nezbytná pravidla, nezbyt, nezbytná omezení. Máme 600 stránek v nařízení. Na žádost členských států jsme vytvořili 2000 stránek pokynů, protože nevěděli, jak vykládat vaše nařízení, protože to je nařízení Evropského parlamentu. A máme tedy dostatek eh, dokumentů za Evropskou stranu, ale musíme jasně vidět důsledky a musíme mít také tvrdí vůči členským státu, protože oni, aby se sami kryly, tak do, doplňují ty předpisy a v terénu lidé skutečně říkají, děkuji mnohokrát, já strukturální fondy požívat nebudu, protože je to příliš složité. Nejsem pro jmenování konkrétních eh, států, ale myslím, že v 21. světě je úplně nenormální, že máme projekty, kde je 7 tisíc stránek a Nakonec je tam jeden podpis a žádáme členské státy, aby přecházely na elektronickou soudržnost a, ale, a aby postupovali tedy nepapírově, pouze elektronicky. Samozřejmě diferenciace je důležitá, protože jedna věc je mít 5% veřejných investic a druhá věc je mít 60% veřejných investic. A uvidíme, jak to budeme řešit, protože tady existuje neschoda s účetním dvorem. Je třeba to diferencovat. Máte samozřejmě jinou situaci, když ta finanční obálka je větší a jiná, když je menší, takže na výsledky se budeme více soustředovat a příjemci by měli strávit více času a zasvětit více času eh, realizaci projektu a nikoli papírování a byrokraci. Děkuji vám mnohokrát za všechno a jedna věc je jasná pro nás všechny, že politika soudržnosti je tu proto, aby snížila disparitu, rozdíly mezi státy a regiony, pomáhá chudším regionům z ekonomického hlediska, ze sociálního hlediska, ale politicky si myslím, že je velmi důležité, abychom pochopili, že podle mého názoru, a možná to vidíte stejně, politika soudržnosti je skutečně pojivem, které drží Evropu pohromadě dnes. A vzhledem k tomu, že procházíme těžkým obdobím, myslím, že můžeme společně ukázat, že pracujeme pro 500 milionů Evropanů, pro starosty, pro malé a střední podniky, pro naše občany. A není to vůbec o nás, eh, o bruselských úřednicích, ale je to o životě 500 milionů občanů. Děkuji vám mnohokrát. Okay, thank you. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní komisařko, děkuji za velmi podrobné odpovědi. Bylo to velmi eh, plodné setkání. Děkuji také všem členům výboru Koter a výboru Regi. A uzavírám tímto naše společné zasedání. Ale než eh, je definitivně ukončím, eh, dala bych slovo panu Osvaldovi, aby eh, uzavřel a také zhrnul tuto diskusi. Děkuji velmi stručně, protože už jsme přetáhli o hodinu. Mám mnoho nápadů a myšlenek, ale chci říci pouze jedno. My všichni jsme přátelé soudržnosti, Stačí se podívat na webové stránky www.cohesionalliance.eu a připojte se k této alianci, již jsme eh, členy. Děkuji mnohokrát paní Mihajlové, paní komisařce, eh, vám všem, kteří eh, jste přítomní a jak vidím, už se nemůžeme dočkat našeho příštího zasedání regionu a měst. Mělo by to být dříve než plánováno, možná, možná již eh, za půl roku, protože mm, se nabízí tady eh, množství témat. A já bych vás všechny chtěla pozvat na dnešní večerní prezentaci na náměstí. Budou tam prezentovány projekty 24 celkem. Pan Van Nistelrooy a já promluvíme, vítěze ještě neznáme, ale Eh, máme eh, vybráno 100 projektů a mohu vám již nyní prozradit, že pocházejí z, ze všech koutů Evropy. Já už jsem eh, dnes navštívila stánky a mm, zvu vás tedy všechny na 19. hodinu. Bude tam i zábavný program ale především nejinovativnější nejaktivnější a nejkreativnější projekty eh, z Evropy, které budou oceněny Já myslím, že to bude i společný příjemný večer, kdy spolu oslavíme politiku soudržnosti dnes v 19 hodin. Děkuji, určitě to bude krásné zakončení dnešního dne, ale nyní musíme ještě pokračovat v práci. Děkujeme vám za účast a budeme nyní pokračovat v zasedání výboru REGI.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 Jak Dear ladies and gentlemen, may Dámy a pánové, prosím členy výboru Regi, aby zaujali svá místa. Okay. Uh, we can... Dobrá, takže eh, začneme. Prvním bodem na pořadu eh, jednání výboru Regi. Jedná se o prezentaci studie zadaného politickým oddělením B o finančních nástrojích pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie. Před časem výbor Regi požádal eh, výzkum, výzkumnou eh, jednotku ehm, B, aby zadala studii o finančních nástrojích. Jak víme, implementaci dochází e, v obdobích 2014 až 2020. A prosím vás o klid, říká paní předsedkyně. Takže studie se měla zaměřit na eh, důkazy i z předchozích období a eh, na legislativní eh, rámec v období 2007 až 2013. Ehm, tam bylo možno zaměřit se pouze na tři oblasti. Energetickou účinnost, obnovitelné zdroje, ehm, malé a středně velké podniky a městskou ekonomiku. Tato studie se e, týká energetické účinnosti a obnovitelných strojů energie a e, prezentují e, její autorky paní Fiona Wishleit a Rona Michi. Obě jsou z Evropského Centra pro politický výzkum na Univerzitě Strathclyde. Máme omezený čas samozřejmě. A já bych tedy napřed požádala o jejich prezentaci a pak bude následovat eh, výměna názoru se členy výboru REGI. Prosím, dámy, máte slovo, která z vás začne. Dobrý den a děkuji paní Michajlová za eh, úvod. Děkujeme za pozvání a také e, e, za žádost, abychom provedli tuto studii. Myslím, že byla již rozdána a proto e, my podáme pouze stručnou prezentaci, abychom představili hlavní zjištění a shrnuli ty klíčové závěry zprávy. Pokud jde o strukturu prezentace, tak nejdřív několik eh, poznámek eh, k pozadí a kontextu studie, eh, pak představím rozsah podpory energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích energie a finančních nástrojích v rámci politiky soudržnosti. Dále několik slov o implementaci v praxi, zejména implementaci v finančních nástrojů. Pak jsem také identifikovala několik výzev a uzavřela bych výkonností eh, těchto finančních nástrojů a eh, několika doporučeními. Eh, vlastně to politické pozadí nebo kontext studie je složitý Jedná se o tři propojené politické otázky a každá z nich je sama o sobě dostatečně komplikovaná. První je iniciativa Evropa 2020, eh, jejíž eh, cílem bylo zvýšit alespoň na 20 podíl obnovitelných zdrojů a eh, alespoň 20% energetické úspory a na rok 2030 jsou tyto cíle ještě ambicioznější. Druhý bod je, nebo cíl je důraz na finanční nástroje v rámci evropských politik. Finanční nástroje mají řadu výhod oproti grantům, mohou zvýšit návratnost investic a také eh, nákladovou účinnost a produkují udržitelnější politiku, ale jejich implementace může být v praxi poměrně náročná. Třetím prvkem je role evropské evropských strukturálních a investičních fondů při podpoře nízkouhlíkové ekonomiky, eh, to znamená také zapojení zúčastněných stran do regulačního rámce, který je eh, také sám o sobě značně komplikovaný. Když se podíváme na politiku energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů, tak eh, si musíme uvědomit, že kontext se různí eh, země od eh, zemi, protože v Evropě jsou výrazné rozdíly například v klimatu a to má také dopady na spotřebu energie, na mm, charakter budov, které jsou hlavními spotřebiteli energie. Dále národní zdroje se také různí a to samozřejmě podmiňuje disponibilitu kvalitu obnovitelných zdrojů jako vody, větru a tak a slunce. Ehm, eh, dále i bytová eh, politika se různí a mnohdy se vyznačuje nízkou energetickou účinností. Dále i složení ekonomika, ekonomiky jako takové je eh, důležité. Ehm, a také administrativní kapacita eh, prosazování této politiky eh, je eh, velmi odlišná. A vzhledem k těmto faktorům je tedy kontext pro obnovitelné zdroje a energetickou účinnost velmi roztříštěný a nabízejí se tady také různé finanční zdroje na všech možných úrovních. Když se podíváte na stranu 28, studie, tak tam je takový příklad institucionální struktury eh, v Německu, který ozřejmuje, eh, jak komplikované věci jsou. A je nutno také poukázat eh, na finanční prostředky, které je nutno investovat. Komise odhaduje, že se jedná asi o 100 miliard ročně na energetickou účinnost a 60 až 70 miliard na obnovitelné zdroje. Největším zdrojem energetické účinnosti a eh, obnovitelných zdrojů jsou evropské investiční a strukturální fondy. Když se podíváme tedy na ten rozsah eh, nákladů. Došlo k eh, významnému nárůstu eh, plánovaných výdajů v roce 2014 o 20, ve, pardon, v roce 2014 až 20 oproti období 2007 až 13. Odhad byl 12 miliard, co má představovat asi 20 přídělu v roce v období 2014 až 20 je tedy odhad 10 eh, miliard. Když se podíváme konkrétně na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje, tak dochází k výrazným, výraznému posunu v obdobích a nejenom pokud jde o eh, výdaje. V roce 7 až 13 finanční nástroje eh, cílili na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje v deseti zemích ale mnoho projektů eh, v rámci eh, programu Jessica také podporovali energetickou účinnost. A to znamená, že pouze malý podíl fondu na energetickou účinnost a obnovitelnost bylo využito na finanční nástroje, pouze 4%. Většina podpory se realizovala formou grantů koncem eh, roku 2015 asi 467 milionů eur bylo eh, vydáno na finanční nástroje, ale asi pouze polovina dosáhla eh, na projekty nebo konečné příjemce. Došlo ale k nové zprávě vydané minulý týden a tam se naznačuje, že výkonnost byla lepší v závěru programu na období 2014 až 2020 eh, plánované výdaje se téměř strojnásobily a asi 20 členských států hodlá použít finančních nástrojů na nízkouhlíkovou ekonomiku a asi 3,7 miliard eur bylo na to vyčleněno. Takže to je asi osmkrát tolik, co bylo eh, vyčleněno v období 2007 až 2013, tedy výrazný nárůst. Nicméně první zpráva o, finanč, o implementaci finančních nástrojů v tomto novém období ukazuje eh, na pomalý pokrok. Koncem roku 2015 pouze 34 milionů dosáhlo nebo doputovalo ke konečným příjemcům a to byl pouze druhý rok plánovaného období a lze očekávat eh, více pokroku v příští zprávě, která by měla výjít v druhé polovině letošního roku. klíčová charakteristika podpory energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů se týká diverzifikace produktů. Finanční nástroje financované SIFem se zaměřují na čtyři oblasti. Energetická účinnost a bydlení, energetická účinnost a veřejné budovy a prostory, včetně silničního osvětlení, investice do energetické účinnosti a obnovitelnou infrastrukturu a um, investice do obnovitelné infrastruktury. Eh, tyto typy jsou charakterizovány eh, eh, různými trhy, různými nedokonalostmi a různou nutností zásahu. Například pokud jde o investice do budov, tam je návratnost velmi dlouhodobá a proto nebude asi velká ochota eh, investovat eh, do těchto projektů. Takže ty důvody neochoty investovat eh, se velmi různí. Také řešení financování jsou různé. Půjčky mohou být nejvhodnější pro investice do rezidenční oblasti a toto může být také nebo mít podobu standardizovaných produktů. Eh, na druhou eh, stranu infrastrukturní investice mohou vyžadovat velmi specializované finanční nástroje. Naše studie se zaměřila na různé příklady finančních nástrojů eh, uplynulého finančního období. Estonsko a eh, Slovensko implementovali eh, například systémy renovace bytů na základě nejrůznějších typů izolací a tam proběhla řada investic v tomto směru mm, jednalo se o obdobné projekty. Na rozdíl od toho ve Španělsku Ehm, se podporovaly různé projekty například v dopravě, chytré sítě, eh, investice do veřejných budov a prostor a ve Spojeném království eh, jsme se zabývali případovou studií o nástroji, který byl investován do malých eh, podniků a i tady investice byly poměrně nízké, takže to jsou různé typy nástrojů z hlediska jejich rozpočtu a také konečných příjemců. Když se podíváme na stávající období, tak na finanční nástroje doznali řadu změn v důsledku nařízení a jak jsme již slyšeli, mnozí si stěžovali, na nedostatečnost nařízení v předchozím období 2007 až 2013 a proto byly vydány mnohem podrobnější nařízení na období 2014 až 2020. Komise byla také kritizována za nedostatek pokynů nebo usměrnění k implementaci nástrojů a v reakci na to eh, komise vydala podrobnější eh, dokumentaci i eh, poskytla technickou asistenci nebo podporu, včetně platformy vzniklé ve spolupráci s Evropskou investiční bankou. Dále vznikly i e, nástroje takzvané off-the-shelf, e, také v rámci tedy usměrnění implementace Ehm, to kvitovali mnozí jako zlepšení, ale stále ještě zbývá eh, co zlepšovat. Ehm, a je zde řada výzev. Ehm, tyto výzvy eh, jsou často stejné eh, u obnovitelných zdrojů a také energetické účinnosti Zejména právní rámec je považován za příliš komplikovaný. Eh, Pokyny byly vydány poměrně pozdě, stejně tak eh, jako eh, ty praktické modely nebo směrnice a měly proto malý dopad na dosavadní implementaci. Otázky nebo problematika státní pomoci byla také velkou výzvou a výběr finančních zprostředkovatelů, Eh, za účelem implementace nástrojů eh, je často problematický, panuje nejistota ohledně pořizování a eh, důvěry. A pak tady byly problémy týkající se i nízkouhlíkových technologií, kdy zúčastněné strany nebyly vždy mm, dobře seznámeni s pravidly ESIF nebo detaily Eh, investic do nízkouhlíkové ekonomiky. Eh, zejména tady se projevila potřeba po technické pomoci a eh, po kvalifikovaných manažerech fondů. A také někteří příjemci se necítí zcela erudovaní, pokud jde o využívání jednotlivých finančních nástrojů. Zpráva ukazuje, že kontext cíle a nástroje je v tomto ohledu eh, velmi eh, rozsáhlý a eh, to znamená také, že je tedy rozsah politiky poměrně omezený, ale můžeme z toho vyvodit eh, několik závěrů nebo lekcí. Za prvé je nutnost vypracovat eh, komplexní vize, která ukáže, jak projekty mohou přispět k udržitelnému rozvoji. To znamená například podpora určitých eh, projektů od konkrétního zdroje, za druhé eh, budování povědomí nebo šíření povědomí a tady finanční nástroje mohou být někdy doplněny i granty a také je nutno provádět eh, studie proveditelnosti. Za třetí, pilotní projekty mohou sehrát důležitou roli aby se sladila politika eh, s okolnostmi které eh, v reálu platí. Za čtvrté, eh, nutnost flexibility. Některé případové studie doznaly změny během realizace a podmínky se tedy významně změnily v průběhu a proto je nutno investiční strategie přizpůsobovat plynule. Dále je nutno také určitá opatření přizpůsobit místním poměrům, zejména kulturním a ekonomickým eh, a eh, nakonec eh, je obtížné přenášet lekce ze země do země a proto je důležité poučit se z předchozích programovacích období v rámci stejné eh, členské země, zejména v oblasti energetiky, ale také i šířej vidíme, že zkušenosti s implementací se totiž časem zlepšují. Když se podíváme na výkonnost, tak e, z řady důvodů výkonnost finančních nástrojů pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje e, se stanovuje obtížně. Je obtížné e, měřit úspěšnost jakéhokoliv typu finančního nástroje a za druhé je také obtížné měřit úspěšnost jakého typu, jakého jakýkoliv typu podpory finančních nástrojů. To znamená svést eh, obě složky eh, eh, dohromady je složité. A také je nutno říci, že životnost fondu je poměrně krátká a není snadné tedy dočkat se výsledku. A také panují otázky ohledně vhodnosti opatření výkonnosti, zejména standardizované ukazatele nejsou zcela eh, vždy vhodné pro energetickou účinnost a eh, obnovitelné zdroje. To jsme zaznamenali například v Estonsku, kde se eh, rozvinul komerční trh takovýchto projektů. Výsledek ale nelze mm, vyjádřit standardizovanými ukazateli. Studie nebyla zaměřena na doporučení ve své povaze, ale přesto několik eh, návrhů z toho vyplývá. Zejména představa, že životnost fondu, tedy finančního nástroje, by měl být odpojen od životního cyklu programu, aby eh, tedy finanční nástroje mohly být převedeny do dalšího období a nemusely být uměle uzavírány. Eh, za druhé je zde potřeba určitého, určité regulační stability mnohé e, e, řídící orgány tedy si už na postupy zvykly a nemělo by proto dojít k zásadním změnám, ale stále ještě je zapotřebí budovat kapacity a e, je nutno také určitého vzdělávání v těchto politikách a komise by to měla podporovat. A nakonec mělo by docházet k více kvalitativnějšího hodnocení a detailního hodnocení a analýzy, abychom lépe pochopili, co nefunguje a co funguje dobře v této chvíli a mohli na tom stavět do budoucna. Děkuji. Děkuji, děkuji za studii, děkuji i za prezentaci. Kolegové, máte slovo. Máme 15 minut. Pokud Chce někdo položit otázku nebo komentovat vyřčené, tak nyní je ta pravá chvíle. Vše je jasné? Chcete něco doplnit? Za tým, který připravil studii? Ne, asi ne. Toto bylo pouze stručné shrnutí, ale jedna z věcí, která se ukázala, je, že pro řadu řídících úřadů je otázka z finančních nástrojů a jejich přípravy je náročná. Jedna z věcí, která se týká hodnocení, a to by mohlo být zajímavé, kvalitativnější vyhodnocení toho, jak tyto nástroje fungují. My zatím nemáme úplně jasnou představu, co je efektivní a kde jsou vedlejší tedy přínosy, anebo kde dochází k vytlačování eh, soukromých finančních prostředků. A skutečně některé přínosy nejsou promítnuty, když se vše podaří. Například eh, v Estonsku, kde bylo možné eh, rozvinout trh eh, úvěru pro tyto nástroje, zejména pro majitele domů, kteří byli schopni zareagovat pozitivně na zvýšení kvality života a snížení účtu za energie. Takže tyto věci zatím nejsou podchyceny eh, ukazateli výkonnosti. A druhá věc, když se zabýváme spojeným královstvím, systémem ve Spojeném království, který byl zaměřen na malé podniky, kde vlastně se podporuje investice do inovativních projektů. A tyto nástroje vlastně nebyly nutně financovány veřejnými prostředky, ale bylo to převzato soukromými investory. A je to úspěšný příběh, ale ne nutně je také zohledněn ve standardizovaných, normalizovaných výkonnostních ukazatelích. Ano, to je zajímavá poznámka a jsem si jistá, že kolegové budou mít dost času se probrat celou studii a potom vyvstane více otázek, ale prozatím nikoli. Děkuji vám za prezentaci, děkuji vám za účast na našem jednání a nyní navážeme dalším bodem pořadu jednání, což zahrnuje schválení rozhodnutí z koordinátoru, členové výboru Regi dostali rozhodnutí koordinátor, můžeme schválit tyto závěry. Je to tak? Nejsou připomínky? A bod různ, paní Krél nás chtěla informovat o jednání o omnibusu. Můžete mě informovat? Ano, já se právě koukám na to, jak dlouze nebo krátce vás budu informovat, ale je tady pár stínových zpravodajů a vy jste tady vždycky, čili e, já to mohu zestručnit mm, vlastně postupujeme docela dobře e, v rámci trialogu. E, komise, rada a parlament, všichni máme vůli k nalézání kompromisu, což vede k tomu, že jsme vlastně příliš rychlí. A pokud se nemýlím, Bač a Kont vyjednávají mnohem pomaleji, což nás v nejbližších dnech může vést, uvést do problému, protože na některých místech můžeme, třeba co se týče finančních nástrojů nebo kontroly, můžeme jenom obecně říci, že souhlasíme, ano, ale všechno se to musí ještě koordinovat s výsledky vyjednávání eh, eh, eh, v, k finančnímu nařízení. Co nás zajímá, zaujalo, to je například fond Solidarity. Tady třeba eh, nedošlo k dohodě. My jsme chtěli trošku zjednodušit postupy, ale rada eh, není ochotná s námi o tom diskutovat, dokud finanční eh, řád není upraven. Čili Mm, pokud to takhle půjde dál, tak se nedohodneme nikdy. Já e, zítra e, s hlavní zpravodajkou paní Gresle se sejdu a pokusíme se na tom zapracovat. Co se týče Evropského regionálního fondu, tady také není schoda ani pro oblast kultury a e, turismu, přičemž tady bych ráda kolegy upozornila na to, že si myslím, že tady se hodně lobuje. Některé členské státy velice silně lobují a to, co nám Eh, řekla komise, že eh, je tady eh, stanoveno eh, určitý objem eh, finančních prostředků a komise říká, že 90% všech projektů, které jsou někde v šuplíkách, eh, jsou jaksi pod hranicí tohoto objemu a zbytek by se mohl financovat nebo pokrýt tím, co označujeme jako výjimku, tak já trvám na tom, aby postoj parlamentu eh, tady mm, zůstal konzistentní. Je tady pár problémů, které jsou způsobeny různými přístupy v jednotlivých členských státech. Patří k tomu například definice toho, kdo je příjemcem, beneficiary, eh, nebo jak je to s finančními ústavy, protože například v Itálii máme mimořádnou situaci, ale tady všude jsme na dobré cestě k nalezení kompromisu. Eh, už jsme mm, dosáhli celé řady kompromisů i v oblasti finančních nástrojů. Eh, mimo jiné eh, také jsme se shodli na, je tady schoda mezi předsednictvím a parlamentem u článku 30a například, kde jde o to, aby fondy ESI dávaly v prostředky zpět komisi, která by je pak mohla použít jako záruku pro EFSI. Komise s tím souhlasí, všichni jsme se na tom shodli a komise vydá příslušné prohlášení. Dále eh, u EFRA jsem ještě zapomněla eh, zmínit, že tam máme pozměňovací návrhy eh, k formulacím týkajícím se uprchlíků. A Eh, ukázalo se, že to vůbec není jednoduché, protože pokud bychom použili tu formulaci, kterou jsme vytvořili my v Regi, tak by se eh, například ta první kontaktní místa, eh, kam přicházejí uprchlíci jako první, tak ta bychom už nemohli podporovat, protože to jsou lidé, kteří ještě nemají žádný mezinárodní status, ti uprchlíci, a takhle to přeci nechceme. My jim chceme podporu nabídnout. Další problém byl Eh, například v tom, eh, že děti bez doprovodu, nezletilí uprchlíci bez doprovodu také nemusí nutně mít nějaký mezinárodní, mezinárodně uznaný status a přesto samozřejmě eh, mají v členských státech určité možnosti a neměli bychom jim je odebrat. Čili tady se snažíme o formulaci, která to všechno pokryje. Já se ještě sejdu se stínovými zpravodaji a musím říci, že se kloním k tomu, abychom eh, se zařídili podle původního návrhu komise, ale uvidíme, co vzejde ještě se schůzky se stínovými zpravodaji. Potom další věc je tady pár věcí, které zatím nejsou dořešeny, i co se týče finančních nástrojů, jsou to například záruky eh, v případě mm, eh, eh, příspěvků, o které subjekty přišly, nebo ESIF a EFSI kofinancování. My tady navrhujeme, aby základní myšlenka mm, byla prováděna způsobem kofinancování. Tady nesou nesouhlasí ani komise, ani rada, ale musíme vyjednávat dál, eh, kam až chceme zacházet cestou směrem ke kompromisu Potom mm, parlament si myslí e, velmi sebevědomně, že bychom všechny, všem mohli říkat, že všem můžeme říkat, co mají dělat a co dělat nemají. A podali jsme, schválili jsme pozměňovací návrh tady v Regi, e, který dává pokyn účetnímu dvoru, aby zkontroloval určité věci, vytvořil určité zprávy a Eh, všechny právní služby nás upozornily na to, že takovouto kompetenci v parlamentu nemáme. Dobře, to jsem potom uznala a tím je to vyřešené. Potom velmi sporná věc, to je mm, eh, něco, kde vám slibuji, že na tom zapracujeme dále, je to otázka eh, viditelnosti projektů. My jsme to všichni zažili ve svých regionech, že nedostatečně komunikujeme o tom, kolik peněz do projektů v regionech plyne z Evropské unie, z evropského rozpočtu a proto jsme podali odpovídající pozměňovací návrhy. Komise a rada oba tyto subjekty zdůrazňují, že ta myšlenka je vynikající, ale že by se pokud možno prosím nemělo nic měnit a už vůbec ne nějaká konkrétní čísla, kde bychom řekli, že minimální rozpočet eh, ve výši takové a takové, nebo že projekty od určité velikosti musí být komunikovány nebo zveřejňovány. Komise eh, tady naopak předložila návrh, který sice přejímá určité věci od nás, ale ta konkrétní čísla vynechává. A já si myslím, že pokud to myslíme vážně, a my to musíme myslet vážně, zejména v době, kdy Evropská unie eh, trpí skepsí, eh, tak bychom měli opravdu být tvrdí. Čili o tom se bude jednat v zítřejším trialogu, ale já si myslím, že tohle zřejmě bude opravdu velmi sporné. No a na závěr eh, energetická účinnost. Tady si myslím, že pozice Rady a parlamentu byla podobná, ehm, že mě bychom, měli bychom tady zjednodušit administrativu a komise k tomu také bude vydávat prohlášení. A to eh, možná souvisí s tím, co jsme právě eh, slyšeli v této studii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 Eh, Bač a Kont avizovali, že eh, v lednu budou hotovi eh, s trialogem a já si myslím, že to nám dává více času na to, abychom na určitých konkrétních věcech zapracovali, abychom o nich dohloubky diskutovali a vyměnili si argumenty. Ale jinak obecně řečeno musím mm, přiznat, že jsem pozitivně překvapena, že postupujeme opravdu dobře kupředu. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. Toto e, je skutečně velmi pozitivní poselství, protože materiál je komplikovaný a je těžké zůstat v mezích našich eh, výlučných eh, příslušností a současně dodržet eh, rychlost a směr zadaný rozpočtovým výbor, výborem. Takže musíme být velmi flexibilní. A děkujeme. Každopádně taková je pozice výboru Regines. Budeme pokračovat s zasedáním stínových koordinátorů a trialogem a zítra také. To byl tedy poslední bod. Je ještě něco k bodu e, různé. Pan Van Nistelrooy zde není, proto nemáme už nic do různého. Dovolte, abych vám ještě připomenula, že příští zasedání proběhne 23. listopadu ve středu od 15. hodiny odpoledne a ve čtvrtek pak od 9. hodiny ráno. A toto byla již poslední zpráva eh, výboru Regia. Děkuji tlumočníkům za jejich práci. Bylo to náročné dopoledne, děkuji vám všem a zavírám tímto zasedání výboru Regi. No.